So, good, good morning, colleagues. Um... Dobrý den, dámy a pánové, kolegové, vítejte na dnešním ranním zasedání. První bod na pořadu jednání jsou dvě věci. Jedna, tedy poskytovatele crowdfundingových služeb v Evropě a poté trhy s finančními nástroji. Každý zpravodaj dostane 6 minut, stínový zpravodajové 4 minuty a poté možná ještě stihneme catch the eye a příspěvek komise. Nejprve tedy eh, evropští poskytovatelé služeb skupinového financování. Ashley Fox, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat kolegům za pozměňovací návrhy a za to, že jsme se mohli přidržet eh, ambiciozního harmonogramu. Mám radost jak z pozměňovacích návrhů, tak z diskuse se stínovými zpravodaji, že se posuneme všichni stejným směrem. Mnoha z témat, která jsme projednávali, byla zatím nekontroverzní, například navýšení limitů eh, nabídek v rámci crowdfundingu na 8 milionů euro a posílení ochrany investorů. Ta opatření mají podporu všech frakcí. Nicméně jsou tři oblasti, které jsme zatím identifikovali, kde ten koncenzus zatím není úplný a k těm bych se chtěl vyjádřit. Jde o roli ESMA, eh, začlenění ICOs a režim třetích zemí. Eh, různí se názory na roli, jakou by měla hrát ESMA. Komise navrhuje, aby ESMA jak eh, schvalovala, tak dohlížela nad platformami skupinového financování, ale Někteří stínoví zpravodajové jsou skeptičtější, včetně mě. Já si myslím, že národní kompetentní orgány e, jsou ty nejlepší, kdo může porozumět danému trhu a kdo může zajistit účinnou zprávu platform, které na daném trhu fungují. Toto nařízení má zajistit, že se budou používat licence PSD a že budou platit náležitá pravidla AML. Vzhledem k tomu, že toto všechno je řízeno na národní úrovni, mohlo by to omezit dohledovou pravomoci ESMA, pakliže by tato měla v tom režimu fungovat. Nejsem ani přesvědčen o tom, že by ESMA měla náležité prostředky, aby mohla tento režim eh, povolovat a aby nad ním prováděla dohled. Zrovna včera proběhla eh, zde ve výboru slyšení s se Stevenem Mayorem, eh, jakožto předsedou ESMA, kterému jsem tuto otázku položil a jeho reakce byla, že nemá smysl dávat malou, malé úkoly, které nejsou systematicky zpravované eh, na evropské úrovni a eh, začlenovat do procesu ESMu pouze v případě velkých úkolů. Milí kolegové, tento režim je omezen 8 miliony euro není žádná možnost, jak by někdo mohl tvrdit, že 8 milionů euro je systémově důležitá významná částka. Myslím si, že předseda ESMA chtěl vlastně říct to, že by se to mělo nechat na národních kompetentních orgánech. Přičemž se budu těšit na konverzaci na toto téma dnes odpoledne. Druhé téma je začlenění ICO a zde se vytváří taková hodně zajímavá dynamika, kde názory stínových zpravodajů a jejich frakcí eh, nejsou vždy v souladu. Mé pozměňovací návrhy, které jsem předložil společně s ostatními kolegy z mnoha různých frakcí, včetně EPP a SAD, se snaží vyjasnit, že toto bude platit, pokud nějaká platforma splní následující. Za prvé, ne, já, tady někdo ruší, víte, tak já bych rád, aby nejprve domluvili a jak pak já teprve budu pokračovat. Za prvé, kde se používá decentrální eh, vydavatel projektu, nabízeného projektu. Za druhé, když se používá nějaký zprostředkovatel, a za třetí, když se vydávají takzvané tokeny, které nabízejí nějakou půjčku nebo převoditelnou jistinu. A za čtvrté, když ta platforma splňuje požadavky tohoto nařízení, jinými slovy, má nabídky pod 8 milionů euro. A teprve za splnění těchto podmínek by došlo k naplnění požadavků v tomto nařízení. Ostatní stínoví zpravodajové říkají, že nemají dojem, že by toto bylo to pravé místo, kde by se ICO měly regulovat. Já jejich obavy chápu. Souhlasím s kolegy, že nějaká regulace šitá na míru by měla být vytvořena právě pro ICO, ale to musí udělat komise. Nicméně, já se obávám, že než komise takový návrh sepíše, bude už moc pozdě, vzhledem k rychlosti, jak se tento trh vyvíjí. Toto nařízení je skvělá příležitost, abychom zdůraznili, jak někteří ICO mohou podmínky v tomto nařízení splňovat a můžeme jim poskytnout určité dobrovolné standardy, kterými se mohou řídit, aby získali více legitimity. Tím pádem se začnou oddělovat legitimní projekty od těch podvodných. Nakonec bych se chtěl vyjádřit ještě k otázce režimu třetích zemí. Vítám, že i vy jste vlastně znovu předložil určité části mé zprávy jako pozměňovací návrhy. Ten článek, který jsem já navrhoval, tam se umožňuje jakýsi vývoz osvědčených postupů a podpora rozšiřování tohoto trhu, protože tento trh nezná hranic, rozšiřuje se nad rámec jednotného trhu a umožňuje malým a středním podnikům a startupům získat finance, které potřebují. Zaujala mě opozice vůči této myšlence. Já chci, aby tento režim umožňoval třetím státům, které přijmou toto nařízení v jeho ne- neořezané podobě, aby získali přístup na jednotný trh, aby byly považovány za ekvivalentní. Mé pozměňovací návrhy v podstatě plně odrážejí ten benchmarkingový režim a řeší vlastně to samé jako Hejsova zpráva o ekvivalentnosti. Tu vy, pane předsedo, asi dobře znáte, že? Nicméně ostatní eh, o tomto vůbec nechtějí mluvit. Eh, já proto předpokládám, že jde o politiku spíše než o řádná politická rozhodnutí. Jsem velice spokojen s pokrokem, kterého jsme zatím dosáhli, pane předsedo, a rád si teď vyslechnu příspěvky ostatních stínových zpravodajů. Děkujeme vám, Ashley. Teď tedy k tomu druhému tématu. Eh, trhy finanční nástroj, paní Naftegal, tu není. Vezme si někdo slovo za ní? Ano, pan eh, Ramon. Děkuji, pane předsedo. Karolín se omlouvá, že tady dnes není. Poslala mi své poznámky a já vám je přečtu. Ráda by poděkovala Ešlimu a všem stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Těší se na další diskuze v příštích týdnech. Rovněž děkuje kolegům za devět pozměňovacích návrhů předloženým k jejich zprávě. Pozměňovací návrhy, které Caroline předložila k Ashleyho e, zprávě, mají zlepšit kompetence národních orgánů, aby se lépe začlenil crowdfunding do e, obecných regulací a aby se zajistil vyšší práh tak, aby více malých a středních podniků mohlo požívat e, výhod tohoto režimu. Navýšení toho Prahu rozšíření působnosti se zdá být i pro Caroline nekontroverzním tématem. Ale složitější je otázka eh, zahrnutí ICO, otázka třetích států a spolupráce ESMA a národních orgánů. Caroline rovněž vítá ambice Ashleyho a ostatních kolegů. Souhlasí s nimi, že rychlé přijetí eh, takovéto legislativy ohledně ICO a ohledně kryptoměn obecně je velice důležitou otázkou. Proto urgentně apeluje na komisi, aby tato vypracovala komplexní analýzu potenciálního právního rámce tohoto zcela nového způsobu financování startupů a scale-upů. Nesmíme plítvat časem. Ohledně ESMA a národních kompetentních orgánů. Zde Caroline podporuje posílenou roli národních kompetentních orgánů, protože jsou to právě oni, které znají své trhy nejlépe. Nicméně musíme se vyhýbat jakýmkoliv e, odklonům na evropské úrovni. To znamená, u tohoto tématu nemůžeme provádět moc kompromisu. Třetí země, to se zdá být takový horký brambor této legislatury objevují se skoro v každé složce. Liberálové obecně podporují jednotný trh a jsou pro trans, transparentní eh, doložky o ekvivalentnosti. Uvědomujeme si, jak politicky citlivé toto téma je, ale přesto musíme zajistit, aby evropské malé a střední podniky mohly být financovány, ať už to bude financování z evropského kontinentu nebo odkudkoliv odinut. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, Ramone. A teď tedy stínový zpravodajové. Máme dva zpravodaje EPP, jako první Ann Sander, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve ráda poděkovala zpravodaji a stínovým zpravodajům za dobré plodné diskuse, které jsme měli a které stále vedeme. Chtěla bych se zmínit o několika bodech. Otázka té prahové hodnoty, té mezní hodnoty. Souhlasím tedy s většinou mých kolegů kteří chtěli zvýšit eh, tuto hodnotu pro eh, z jednoho na 8 milionů eur. Pokud se týká ochrany investorů, tak si myslím, že potřebujeme jasná pravidla a tedy zdá se mi skutečně zásadní, aby potenciální investoři měli, mohli mít přístup k té platformě až poté, kdy poskytnou určité informace, jako osobní informace například. Je také potřeba, aby složili znalostní test, řekla jsem, složili tedy, neříkám, aby v něm uspěli, aby také pochopili a odsouhlasili rizika, která souvisí se skupinovým financováním a konečně aby tedy případně získával dostali varování z platformy, pokud není tedy to financování vhodné pro profil. Plat, platformy investování tedy pro příslušné projekty. Já jsem skutečně chtěla podpořit to, že ty platformy, které chtějí investovat do projektů, které se nabízejí, aby tak mohli učinit. To je ten eh, ta snadný skinning game, který vlastně umožní propojit platformu s tím vhodným zákazníkem, ale samozřejmě neměla by to být nějaká systematická povinnost a aby se dobře byli, aby ti investoři byli dobře informováni, tak ta platforma musí být transparentní, pokud jde o ty investice. Myslím si, že je také důležité, abychom dobře odlišovali mezi informacemi, které ta platforma poskytuje veřejnosti a těmi sděleními marketingového rázu, které jsou určeny pro investory eh, zaregistrované v této platformě. Tím se dostávám ke třem bodům, které jsou problematičtější, abych tak řekla, a u nichž bychom, na nichž bychom měli ještě hodně pracovat. Otázka dohledu, supervize. Vzhledem k tomu, že vytváříme evropský nástroj, tak se mi zdá zajímavé a relevantní, aby to povolení a dohled byly svěřeny orgánu ESMA. Já rozumím těm argumentům, které jdou v opačném směru ohledně kompetencí. Myslím si, že pokud svěříme tento úkol ESMA, tak zatím vším tedy ty národní orgány eh, poskytnou ty eh, nezbytné kompetence ESMA, tak jak to proběhlo v ostatních oborech. Potom zde je ještě otázka, to je ta diskuse, kterou jsme vedli v naší frakci. Bylo by zajímavé, abychom měli právní názor Evropského parlamentu, zda můžeme či nikoli v tento úkol svěřit ESMA s tím, že dnes to není eh, uvedeno v, eh, nebo není tedy naplánováno v rámci kompetencí ESMA. Je tam tedy, dochází k revizi agentur, to, to, to je ten text, který máme teď na stole, můžeme to tedy propojit a nebo můžeme tedy my v našem textu svěřit tuto odpovědnost ESMA. Druhý bod se týká systému ekvivalence. Uh, Vzhledem k tomu, že dnes víme, že je to opravdu trh, který chceme rozvíjet na evropské úrovni, takže nejsem si jistá dnes, že bychom měli plánovat tento systém. Náš cíl je opravdu evropský trh a rozvíjet tento trh skupinového financování v Evropské unii. A potom poslední bod se týká původní nabídky tady eh, vlastně souhlasím s konstatováním některých kolegů. Myslím si, že je to opravdu téma, na kterém bychom měli pracovat v Evropě. Musíme mít regulaci a zde vyzývám Evropskou komisi, aby nám předložila návrhy, ale myslím si, že text o crowdfundingu není dnes ten dobrý legislativní nástroj. Takže tolik jsem chtěla říci. Těším se na další diskuse, které povedeme v následujících dnech. Děkuji. Děkuji mnohokrát, An, za tvůj příspěvek. A nyní Tom van Candelare za EPP. Děkuji, pane předsedo. Dě, děkuji za tuto diskusi. Je to velice relevantní téma a ty body, o kterých se zmínila kolegyně Sander, jsou velmi relevantní. Já si myslím, že zatím musíme uvědomit, že existuje mnoho rozdílů v tom, co bychom chtěli tedy za regulovaný crowdfunding a ICOs. Například ten maximální, ta, ten, ta limezní hodnota 8 milionů pro skupinové financování. To by se vlastně potom týkalo pouze malého počtu ICOs, které by byly zapracovány do tohoto eh, balíčku. Nevím, jestli je to ten správný rámec. Za druhé, dnes všichni vidíme možnost virtuálních měn, ale máme poměrně málo praktických informací na to, abychom je mohli co nejlépe regulovat. Souhlasím s kolegy, když říkají, že Evropská komise by měla předložit legislativní návrh co možno nejširší, tak abychom vlastně eh, zvlášť tedy regulovali to téma kryptoměn. Co se týká tedy těch virtuálních měn, když se tedy podíváme na, do Ázie, tam je to velmi populární, ale my se musíme zaměřit na to, co uděláme v Evropě. Na jedné straně ta regulace by měla zajistit větší ochranu spotřebitelů. To je úkol, který je od nás vyžadován. Ale na druhé straně musíme zajistit, že vlastně budou mít, budou, bude, budou ty správné, abych tak řekla, ty nástroje, ta hnací síla, to je to palivo tedy pro tyto investice. Takže musíme společně s Evropskou komisí se tímto tématem dále zabývat. Děkuji, Tome, a jménem S a D zde máme Evu Kajli. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Děkuji kolegovi Foxovi a ostatním kolegům, kteří pracovali na, tomto, na této věci. Myslím si, že jsme dosáhli schody na vě, větší části té regulace, zejména na tom Prahu 8 milionů eur a také na, co se týká definicí, definic. Tam víceméně souhlasím s těmi kompromisními nástroji ohledně střetu zájmu o marketingové komunikaci, povinnosti informování. Také podporujeme ty platformy, které se budou účastnit toho financování. Co se týká ICOs, já bych si vlastně myslím, že vhodným způsobem bychom je měli zapracovat, abychom poskytli právní rámec a zajistili právní jistotu, aby to nebylo zcela neregulované prostředí, abychom to udělali zavčas. Myslím si, že něco bychom tam měli zapracovat. Co se týká ESMA, zde text, který navrhuje komise, je ten vhodný podle našeho názoru, protože regulátor evropský by neměl nahrazovat národní regulační orgány, ale vytvářet určitý stejnorodý režim pro ty platformy eh, skupinového financování. Já stále nechápu, proč tedy, eh, jaký by byla, jaká by byla zásluha tedy vytváření toho jednoho režimu, protože investoři mm, preferují těch 28 eh, různých režimů, jak navrhuje komise. Potom bych poděkovala Ashley Foxovi za to, že se snažil najít řešení ohledně ekvivalence se třetími zeměmi to je nařízení pro Evropskou unii a ne pro třetí země, alespoň v, této, v tomto textu. Já si myslím, že můžeme později najít řešení této věci, ale v této fázi eh, zcela tedy nesouhlasím s těmito navrhovanými články a v tomto směru v, přispějeme v budoucnu. Děkuji. Děkuji, Evo, za to za tvoje připomínky. Teď zde máme frakci zelených mo- moly. Um, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Ashley za vynikající práci a so, řeknu, s čím souhlasíme. Podporujeme iniciativu vytvořit jednotný regulační rámec, pokud je o skupinové eh, financování. Souhlasíme s principem, určitě to usnadní vývoj alternativních způsobů financování podnikání. Také vidíme, že zde i e, ochrana spotřebitele, ochrana investorů, to jsou další kroky, které kvitujeme pozitivně a tady předložíme pozměňovací návrhy. Všichni stínoví identifikovali stejné problémy, kde existuje neschoda, za prvé, ekvivalence se třetími zeměmi. Náš postoj je takový, že bychom neměli mít režim ekvivalence pro trh skupinového financování, protože ten se teprve vyvíjí a roste v EU. Ve Spojeném království vím, že my jsme lídrem, ale Nevím, stali chceme, abychom dali eh, jaksi eh, zelenou eh, takovému to legislativnímu rámci, když ty zdroje platí někdo jiný. Dále, hm, pokud jde o ty postupy dozory nad, dozoru nad platformami crowdfundingu. Tady my jsme otevřeni té možnosti úzké spolupráci mezi ESMO a národními příslušnými úřady. ICOs. Tady souhlasíme víceméně s EPP, snaha regulovat malou část eh, tohoto rozvějící seho trhu eh, ICOs, tak to by se nám nelíbilo. Radši bychom, kdyby komise předložila eh, speciální předpis, který se bude konkrétně týkat ICOs, protože zde v první fázi si myslíme, že třeba by do toho vstoupili experti na legislativu. Dále eh, dohoda mezi eh, stranami, pokud je o ten práh toho milionu, zde my si myslíme, že my bychom měli eh, mít tedy proporční limit, jeden milion, ano, a kromě toho jsme zklamáni, že některé naše pozměňovací návrhy nebyly reflektovány v kompromisech a především 249 o kapitálových požadavcích na tyto platformy, stejně jako předložilo SAD. Zde doufám bude většina. A 282, kde se to týká due diligence, kterou je třeba provádět, pokud jde o vlastníky projektů. Takže doufám, že na schůzi stínových nalezneme ducha spolupráce. Děkuji. Děkuji, Molly. Někdo jiný za GUE tady není a EFDD Markovali. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat spravodaj eh, a stínovým spravodajům za výměnu názorů, kde jsme našli určité styčné body, třeba pokud jde o 8 milionů euro, o tu prahovou hodnotu, potom i e, je potom tam vložit retail, potom tyto platformy by měly mít možnost investovat do projektů, e, ale s tím, že je třeba, aby všechny zájmy byly v souladu a potom omezení pro investice pro ty zaměstnance, potom i e, potom ta, tedy ta povinnost publikovat ty, ten rate a potom kolize zájmu, to je třeba vyřešit, je třeba, aby byla větší transparentnost. Zde existuje styčná plocha mezi námi. Ale máme další body, které je třeba ještě mm, zdůraznit, a to je mm, ICOs, zdali tam mají být. A v rámci tohoto nařízení, podle našeho názoru, by bylo dobré je vložit, eh, protože již je to trh, který existuje, který se rozvíjí a již je třeba mít tedy evropskou regulaci. Takže já podporuji zde zpravodaje stejně, jako ho podporuji, pokud jde o právní úpravu regulaci která by neměla centralizovat eh, tento dozor na půdě ESMA, je třeba posílit podle nás spíše roli národních příslušných orgánů, eh, protože ty mají lepší know-how asi a lepší znalost povědomí o národních systémech. Tudíž vlastně to není poprvé, kdy takové nařízení tohoto typu se bude aplikovat na národní úrovni, stejně jako MIFID nebo Prospektus nebo Benchmark, tam to bylo také. Pokud jde o třetí bod, třetí země, ekvivalence s třetími zeměmi zde, zpravodaj spíše by si přál sem vložit i třetí země, aby také se na ně aplikovala tato norma z pohledu Brexitu. Mm, to mm, může být problematické. Podle mě zatím je třeba je nechat mimo, ale možná tam mm, zakotvit takovou revizní klauzuli, mm, třeba za dva roky, za rok eh, eh, uvidíme, co se, jaký bude vývoj na straně třetích zemí. Stejně jako již jsme řekli, to by bylo velice užitečné a určitě doufám, že za chvíli budeme schopni vyřešit tyto tři body, které zatím ještě vyřešeny nebyly. Děkuji. Děkuji, Marko, za tento příspěvek. Takže já myslím, že to jsou všichni stínoví. Zpravodajové již všichni hovořili. Teď catch the eye. Pervanš Beres. Ano, já jsem si chtěla vzít slovo na, ke dvou bodům. Spravodaj zmínil e, výměnu názorů se třemi předsedy e, těch třech orgánů. Ano, v podstatě již několikrát e, zde toto bylo zmíněno, když jsme hovořili s nimi a především ICOs, pan eh, předseda ESMA, agentury ESMA, tento řekl jasně a uvedl, že mm, jde o seriózní záležitost, že samozřejmě nikdo nechce bránit inovacím, ale otázka rovného zacházení v této oblasti by měla být eh, zohledněna a je zde riziko praní špinavých peněz a především ztráty anonymity. Za těchto podmínek se mi zdá, a mm, uvidíme, jak se k tomu postaví koordinátoři. Dobré řešení pro náš výbor by bylo eh, přistoupit k mm, ICO s eh, koherentním způsobem. A měli bychom eh, asi předložit interpelaci, otázku k ústnímu zodpovězení bez rezoluce, aby komise reagovala a abychom k tomu přistoupili řádným způsobem a ne, abychom tedy jaksi se to snažili sem dostat zadními vrátky nějakým způsobem. Podle mě to je téma příliš seriózní na toto, abychom k něm mohli takto sekundárně přistupovat. Dále druhá otázka ESMA. Ano, mm, kompetence ESMA, to je věc, kterou lze přehodnotit. Nic nebrání ve speciálním předpisu zrevidovat kompetence agentury ESMA. Eh, tak aby eh, pravomoci ESMA, ESM, agentury ESMA byly všechny v souladu, zapadaly do sebe. Ale tady to, co říká zpravodaj, je trochu v rozporu plné, protože pokud jde o režim ekvivalence, tedy pasportace pro všechny, samozřejmě eh, celosvětově mít co nejširší trh, dobře, ale pokud jde o dozor nad trhem, aby fungoval jak má, tak to dělají národní orgány ano, tady já tady mám takový pocit z takového malého rozporu, ale možná jsem to dobře nepochopila. A podle mě návrh komise ohledně role, kterou by měla hrát ESMA, aby fungoval skutečně, skutečně evropský trh, samozřejmě to je dobrý nápad, tak jak i řekl stínový zpravodaj za, eh, za socialisty, tedy zpravodajka Eva Kajli. Děkuji, Pervanš. A již někdo v Catch the Eye, možná komise. Komise by se mohla vyjádřit a poté ještě Ashley, komise. Komise chce slovo komise. Ano. Děkuji, pane předsedo, děkuji i zpravodaji a stínovým zpravodajům za hm, zájem o návrh. Eh, eh, kvitujeme s potěšením, že došlo k rychlému eh, pokroku, je to v souladu s akčním plánem, jde o to, abychom mohli lépe financovat startupy, malé podniky ke těm třem bodům, které pořád jsou předmětem diskuze v tomto výboru. Role agentury ESMA. Nám šlo o to, mít rovné podmínky, rovné podmínky pro všechny a snažili jsme se snížit břemeno, které by nesly tyto platformy při svém podnikání. A proto jsme předložili tento návrh, aby museli, aby eh, zde eh, ten dozor a ty, to, ta povolení, aby to měla v kompetenci agentura ESMA. Podle mě je to v souladu s tímto s eh, duchem tedy dohledu nad trhem. Dále ICOs. Takže zde my jsme explicitně je nezahrnuli v tomto návrhu. Důvodem je, že musíme ještě vyhodnotit, analyzovat, jak se vyvíjí trh, jaká jsou zde rizika a jak to budeme řešit eh, v oblasti dozoru. A je tedy pro, pod nás předčasné teď zde, aby ICOs eh, zde figurovaly eh, v tomto návrhu. A my bychom raději eh, skončili nejprve hodnocení, analýzu a poté rozhodli o tom režimu. Třetí bod ekvivalence se třetími zeměmi. My jsme to nezahrnuli do návrhu, poněvadž trhy v Evropě jsou velice malé v oblasti crowdfundingu, především když to srovnáte s dalšími regiony jako Ázie nebo Spojené státy. A účelem návrhu je, aby tento trh eh, mohl růst, aby tyto platformy se mohly na trhu rozvíjet. Děkuji. Um, I... Děkuji. Mm, tak i já bych tomu ještě něco řekl. E, já mm, jsem předložil pozměňovací návrhy. Za prvé, já myslím, že tady panuje velká schoda, pokud jde o tu prahovou hodnotu, o ten limit mm, a otázka ekvivalence. Jedna věc, která je jasná, před pár měsíci parlament přijal zprávu v tom smyslu, že zde panuje obecný princip, e, když Eh, země se rozhodne, že bude respektovat regulační prostředí a normy Evropské unie, které my si stanujeme, ve našich, stanovujeme v našich mm, předpisech, tak potom ta země by měla mít možnost operovat na našem trhu. A ten argument, jak řekla komise, že tento trh tady není ještě rozvinut v Evropě, to uznávám, ale tento trh do budoucna by se měl rozvíjet, ale pokud to chceme rozšířit na třetí země, tak musí respektovat náš právní systém a předpisy. Tady jsem slyšel takovou myšlenku, že možná by se to mohlo zrevidovat časem. Dobře, to se uvidí podle vývoje, protože zatím zde existuje, zatím to je takové téma trochu politicky kontroverzní, ale ano, my chceme, aby se toto rozšířilo na třetí země. ESMA, co je důležité, my nechceme, abychom měli tady nějaký režim dvojího povolování. To by nebylo dobré pro tento rostoucí trh, který teprve vzniká, ani ne pro příležitosti na tomto trhu. A otázka právního stanoviska. To je zajímavé. Mě by zajímal názor Ashleyho k tomuto a také mm, mm, to, co bylo řečeno na adresu agentury ESMA. Dobře, to také bylo zajímavé. Takže teď Ashley. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji stínovým za připomínky. Já nebudu všechno opakovat a především dnes odpoledne nás čeká schůze stínových. A kdybych mohl zareagovat na pár bodů, které zde zazněly, chci vám poděkovat, pokud jde o ochranu investorů. Já eh, vaše tedy pozměňovací návrhy, takže já myslím, že ty můžeme eh, tam do textu zakomponovat. A eh, ta vaše představa dostat právní stanovisko, dobře, takže ale možná by to mohlo eh, zpomalit celý proces a nad tím se zamyslím ještě. Molly zmínila 249 a 282. Eh, dobře, já se jimi budu zabývat, především ty, které se týkají kapitálových požadavků. A Eva a Marko, děkuji. Děkuji vám za podporu, co se týče začle, za, začlenění ICOs a myslím, že asi o tom se bude muset hlasovat ve výboru, poněvadž tady nepanuje společná schoda mezi stínovými a myslím si, že ty největší dvě frakce mm, jsou rozdělené názorově i uvnitř a jediný způsob, jak to vyřešit, je hlasovat o tomto. A nevím, jaký bude názor rady a možná, že bude úplně proti. A pokud ano, tak asi mm, mm, musíme se snažit tedy o pokrok, aby se to nestalo a když budeme ale hlasovat a když to bude, tak to bude nejlepší a potom to e, dáme do návrhu, takže bych rád apeloval na všechny, abychom zahrnuli ICOs. Eva také mluvila o ekvivalenci a o Možná eh, asi nejlepší způsob bude, že tam dáme revizní klauzuly do budoucna. Takže to, tak toto dáme do kompromisu. Já myslím, že tím jsem skončil. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme, Ashley. Takže harmonogram je, respektive tedy vyjednávání probíhají a hlasovat v ekonu předpokládáme, budeme 5. listopadu. Takže držíme palce stínovým zpravodajům a zpravodajům. Takže uděláme si kratičkou přestávku a pak budeme hned pokračovat. So, thank you colleagues. Um, so now... Tak, milí kolegové, jdeme na bod 14 a bod 15 na pořadu jednání. 14 je zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti. A 15 je společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb. Takže se pustíme do toho prvního bodu, tedy ta významná digitální přítomnost. Zpravodaj je Darius Rozáty, ale vezme to za něj náš kolega eh, Luděk Niedermayer. Prosím. Děkuji, Brianne. Já zde s radostí zastupuji Dariuše. Bohužel nemohl dnes přijít a omlouvá se za to, ale já vám za to doslova přečtu jeho prohlášení k této velice důležité zprávě. Chtěl bych zdůraznit, že podporuje linii návrhu komise, chápe, že dlouhodobý návrh v této oblasti je důležitým příspěvkem k diskusím OECD o digitální ekonomice, vzhledem k tomu zejména, že vlastně nezavádíme dodatečný typ daně. Řešení OECD bude nejlepším společným přístupem k tomuto fenoménu a tím pádem Dary už chápe, že OECD a její práce nenaplňuje naše očekávání co do pokroku. Jinými slovy je potřeba, aby Unie v této věci jednala na úrovni EU. Nicméně Dary už zdůrazňuje, že tato směrnice musí fungovat jako základ pro další práci na mezinárodní úrovni. V nepřítomnosti společného přístupu Unie členské státy začaly přijímat unilaterální řešení, což vede k nejistotě a fragmentaci jednotného trhu. Tomu je potřeba se vyhnout. Dary už zdůrazňuje, že přesto jeho zpráva v zásadních směrech návrh komise nezměňuje. Chtěl bych zdůraznit několik témat. Je potřeba vzít na vědomí práci tax, taxe, tax 2 a výboru pana, kde se řešily výzvy spojené s digitální ekonomikou. Za druhé, chtěl bych zdůraznit, že vzhledem k nejistotě ve věci definice významné digitální přítomnosti a digitálních služeb by měla komise vydat pokyny pro daňové orgány a firmy, kde tato témata jasně definuje tak, aby jak firmy, tak eh, daňové orgány netrpěly tak vysokou měrou nejistoty. Celá řada aktérů zdůrazňuje, že možná budeme mít problém právě s těmito definicemi, takže to je potřeba si ohlídat. Dary už dále zdůrazňuje, že mm, výbor nebo komise pro digitální daně, který se co se navrhuje v tomto návrhu, by měla mít možnost využívat data, která získá z národních daňových orgánů aby mohla přeskoumávat implementaci pravidel pro významnou digitální přítomnost, aby fungovala jako orgán, který usnadní spolupráci mezi národními daňovými orgány, tak aby se minimalizovala možnost dvojího zdanění a nezdanění. Darius nicméně zatím nemá jasno a je otevřen návrhům co do struktury tohoto tělesa. Dále zdůrazňuje, že Změny daňového práva by měly respektovat na úrovni EU daňovou neutralitu a měly by nediskriminovat mezi unijními a neunijními firmami. Kromě toho malé a střední podniky by neměly do působnosti této směrnice spadat. Nakonec, ale to je velice důležité, Dary už zdůrazňuje, že aktuálně on nechce měnit žádné Prahy, co se týká té významné digitální přítomnosti. Je na studiích dopadu nebo na studiích obecně Komise a i dalších zúčastněných stran, které by měly být základem změn. Nesmí to být jen je změna na základě nějakého odhadu. A těší se na další spolupráci. Děkuji. Děkujeme e, panu e, kolegovi. Dále tedy společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb. Zpravodaje Poltank. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl, že dnes diskutujeme o velkém problému. Máme situaci, kdy největší firmy na světě platí nejmenší daně. A mnoho lidí to vnímá jako nespravedlivé. Je to také naprosto neefektivní, nejedná se o rovné podmínky. Čísla, která máme z komise, ukazují, že máme obrovské rozdíly mezi, řekněme, tradičnějšími nadnárodními firmami a digitálními nadnárodními firmami, zejména pokud ty digitální firmy eh, používají agresivní daňové plánování. Takže největší firmy na světě a nejnižší daně. S tím je potřeba něco dělat. Ale eh, Evropský parlament už předložil ve zprávách Alana Lamasura a v mé zprávě ohledně CCTB a CCCTB návrhy strukturálních změn. Myslíme si, že ve finále by eh, ty firmy měly platit více eh, na daní z příjmu právnických osob, měly by platit eh, takzvané korporátní daně. A dnes hovoříme i o, tom, o té významné digitální přítomnosti, což je rozhodně velice vítáno. Zároveň víme, že rada postupuje velice pomalu abych tak řekl. Myslím si, že i rada by se měla posunout k většinovému hlasování od hlasování jednomyslného, aby věci urychlila, protože to je obrovský problém, to, co tady řešíme. A potřebujeme i reakci v krátkém horizontu, která ale nesmí zablokovat nějaké dlouhodobější strukturální řešení. S povděkem kvituji, že dokonce už i francouzi si eh, zavedli eh, takzvanou sunset doložku, tedy si doložku o ukončení činnosti, o ukončení působnosti, takže je vidět, že tato opatření jsou krátkodobá. Chceme se tedy posunovat od krátkodobých řešení k dlouhodobým strukturálním řešením. Takže aspoň něco. No, poté, co prodiskutujeme ta krátkodobá řešení, není důvod, proč bychom neměli zajišťovat eh, rovné podmínky pro všechny? Chtěl bych zdůraznit dvě věci. Aktuálně sazba 3% je moc málo. Mělo by to být někde kolem 5%. Protože ty eh, marže, zejména těch technologických gigantů, když používají agresivní daňové plánování, tak 3% je málo. 5% by bylo mnohem lepší. Za druhé, není důvod vylučovat ty největší firmy, a nejrychleji rostoucí firmy. Amazon je třeba jedna z největších firm na světě. Jeff Bezos je nejbohatší člověk na světě. Proč eh, v tom návrhu tato firma není zohledněna? Takže je potřeba zvýšit sazbu, ale rozšířit působnost také, aby do toho spadal Amazon a Netflix. Takže musíme být ambicioznější, a myslím si, že tento signál by měl jít od Evropského parlamentu. Rada se nesmí loudat. Je to obrovský problém, je potřeba s ním něco dělat. Musíme být ambiciózní a měli bychom být ještě ambicióznější než tak, jak to je v aktuálním návrhu. Musíme to vnímat také jako politický signál. Je potřeba se někam posunout. Vyšší sazba, větší rozsah. A mělo by to být také součástí Eh, diskusí o té významné digitální přítomnosti. Máme totiž různé definice digitální přítomnosti. Eh, definice v CCCTB je něco širší, než eh, jakou používá aktuálně komise a o tom bychom v parlamentu také měli mluvit. Nakonec ještě jeden dodatek. Dostáváme se do situace, kdy národní daňové zprávy budou Eh, řekněme, schopny řešit evropské daně. A já si myslím, že bychom se měli zaměřit také na praktickou otázku toho, jak eh, daně řeší národní daňové zprávy. Možná bychom mohli navrhnout nějaký audit nebo revizi toho, jak daňové orgány řeší například eh, ty, tu digitální přítomnost, digitální služby Musíme totiž v Evropě budovat sebejistotu v tom smyslu, že ať už ty takzvané evropské daně bude řešit kterákoliv národní daňová zpráva, bude tak činit podle evropských standardů. Děkuji vám. Děkujeme, Paule. Takže teď jsme vyslechli eh, oba zpravodaje. Z EPP eh, nikoho nemá. A vlastně EPP a SED mluvili dobře, takže teď ECR pan Fox by byl stínový zpravodaj, ale Bernard to vezme za něj. Bernd to vezme za něj. O ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych omluvil Ashleyho, že nemohl zde být na tuto část schůze, požádal mě, abych přečetl dvě jeho prohlášení. Co se týká zprávy Rozáty, tedy ta významná digitální přítomnost. Tady máme několik předložených pozměňovacích návrhů od pana zpravodaje. Celkově vzato Ashley Fox vítá cíle zdanění digitálních firm, které mají významnou digitální přítomnost. Naše frakce podporuje návrhy zpravodaje, kde, kde se chce, aby tento návrh byl používán jako základ pro debatu na úrovni OECD i v rámci suverenity členských států ohledně daně z příjmu právnických osob. Co se týká toho Prahu 7 milionů euro za daňové období, zde frakce ECR není, si není tak úplně jistá, proč by toto mělo spadat jinam než do CCCTB. Je potřeba odrazovat státy od unilaterálních opatření. Naše frakce uznává, že ideální by bylo, aby se implementovala opatření na úrovni OECD, ale vzhledem k tomu, že to vypadá nepravděpodobné v tuto chvíli, členské státy by stále měly mít možnost jednat unilaterálně, aby tuto situaci řešili. Celkově za to se pan Fox těší na spolupráci s panem Spravodajem. A teď tedy, když mi ještě dovolíte eh, to druhé prohlášení pana Foxe k zprávě pana Tanga, Pan Fox opět vítá návrh zprávy. Souhlasí, že je potřeba, aby se danil také prodej dat, eh, například v rámci participace na digitálním trhu, ale dělá si trochu obavy o rozšiřování této zprávy pravodajem. Pan zpravodaj chce navýšit tu daňovou sazbu z 3 na 5 což navrhla komise a zdůrazňuje, že toto je dočasné opatření před zavedením CCCTB a tím pádem se tam dává doložka o ukončení platnosti, takzvaná sunset clause. E, naše frakce si dělá obavy o rozšiřování toho, toho dopadu směrnice bez provedení studie dopadu. Frakce ECR by byla raději, kdyby zpravodaj e, ponechal jak si to zaměření té zprávy na vytváření hodnoty. Podobně jako u zprávy Rozátyho, ECR nechce odrazovat členské státy od unilaterálních opatření. ECR si uvědomuje, že ideální by bylo opět, aby byla implementována opatření na úrovni OECD, ale vzhledem k tomu, že to je zatím nepravděpodobné, členské státy by měly mít možnost unilaterálně řešit e, tuto problematiku, takže to je vlastně úplně to samé prohlášení jako k té předchozí zprávě. Celkově za to se i zde opět Ashley těší na spolupráci s panem zpravodajem. Děkuji vám. Děkujeme, pane Luke. Za další, z ALDE tady zdá se nikdo není, takže zelení. Je tu někdo od zelených? Je tu někdo zelený? Není. Dobře, tak možná ještě přijdou. Um, ehm, zaguje je zde Martin, takže má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma zpravodajům za eh, v obou případech správným směrem jdoucí návrhy zpráv. V této poslední debatě ale opakovaně tady zaznívá téma daňového práva, které se musí transformovat do daňového práva pro 21. století, aby tady zohlednilo spravedlivým způsobem digitální ekonomiku, aby i tato přispívala k rozvoji společnosti. To je velice zajímavé, velice důležité téma, se kterým se musíme popasovat. Otázka, která zatím stojí, je vlastně ta, jakým způsobem bude přidaná hodnota z digitálního rozvoje přerozdělena do společnosti. A řekl bych, že obě zprávy jdou správným směrem i na tom pozadí, které tady zaznělo, tedy daňové skandály, to už tady se mluvilo o tom, že velké internetové a digitální podniky bohužel eh, z té celé situace si vyznívají v neúplně, dobřem, neúplně dobrém světle. Je tady taková příměra vlastně k minulosti, eh, například eh, v britské kultuře vlastně máme takový ten starý vtip, že ti dva staří bohatí muži sedí v loži a strašně se nudí, nezbývá jim nic jiného, než sarkasticky komentovat to, co se děje na jevišti v tom daném divadle. No, v této situaci nelze než doporučit, aby oba aktéři opustili loži, přesunuli se na pódium a začali určovat, co se bude dít. E, a podobně i e, Evropa by měla zavazovat všechny aby se účastnili daňového systému. Bohužel například v posledních, eh, systém, eh, v posledních týdnech slyšíme negativní komentáře z členských států o zavedení nějaké daně z digitálna. Já bych rád na tomto místě eh, rád odkázal například na velice skeptickou pozici německé spolkové vlády, já tu jejich pozici nezdílím. Myslím si, že náš spolkový ministr financí by měl svou pozici přehodnotit. Jde o e, digitální daň, která by mohla být velice, velice přínosná. A k těm zprávám konkrétně. Pro nás je základem v přístupu v oblasti daní, že daně budou uplatňovány tam, kde dochází k hospodářské činnosti. Konec konců, myslím, je to postoj i pana Rozátyho. Takže um, u, té, u té digitální přítomnosti. Co úplně nechápu, v rámci té zprávy my to budeme muset ještě probrat. Je ta výjimka pro malé a střední podniky a její obsažnost. My jsme poměrně kritiční, kritičtí k této věci, nechtěli bychom to tak rozsáhle. Já si myslím, že nám tady trochu hrozí vytvaření jaksi dvojího daňového práva, což by nebylo úplně praktické. A Měl bych také otázku na návrh 9, tedy kompetence členských států v oblasti daní. Eh, chtěl bych se zeptat, zda by nebylo smysluplné, protože zde vidím určitý protimluv ve zprávě pana Tanga. Zda by členské státy neměly definovat eh, eh, alespoň nějakou sazbu daně, nemělo by docházet k daňové konkurenci. Řekl bych, že Eh, s tím návrhem 9 se ta konkurence trošku eh, vytváří. K zprávě pana Tanga. My jako d linke podporujeme eh, navýšení sazby na 5%, podporujeme také zahrnutí dalších platform a digitálních subjektů. Chápeme, že je potřeba, aby všechny firmy v, i v oblasti digitálního světa byly zavázány přispívat ke společnosti. Myslím si, že se nám podaří konstruktivně spolupracovat na obou zprávách. Doufejme, že se nám co nejdříve podaří vyslat pozitivní a silný signál radě a doufejme, že také třeba změníme komisi skeptiků v členských státech, jako je například německý spolkový ministr financí. Děkuji vám. Děkujeme, Martine. Jako další EFDD. Je tu někdo z EFDD? Ano? Ne. Ne. Aha. Takže ENF. Takže catch the eye. A Alan se hlásí. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl poblahopřát zpravodajům za kvalitní práci. Myslím si, že předložili text, který bude určitě velmi dobrým základem k dalším úvahám a k zaujetí stanoviska za náš výbor. Nicméně bych rád zdůraznil naléhavost této věci. Jednak už to zde zaznělo, protože některé členské státy více-méně pod tlakem určitých nevládních organizací se budou snažit přijímat jednostranná rozhodnutí, což by bylo absurdní v tomto odvětví hospodářství a dá na druhé straně. Jsme ji dosud, doufám, před otevřeným oknem příležitosti tedy na po těch četných skandálech souvisejících s daňovou optimalizací nadnárodních společností a se všemi těmi iniciativami, které přijal Evropský parlament. A mm, projednávali se v Evropské komisi, tak abychom vyvodili, vytěžili poučení z těchto skandálů a zavedli daňový systém v evropském rámci ve, na světové scéně, který by byl uspokojivější, než je stávající situace. Ještě bych chtěl doplnit, že do nedávna iniciativy, které Evropská unie tedy přijímala ve vztahu k těm digitálním společnostem, Spojené státy vnímaly jako agresi proti rozvoji amerického hospodářství, ale zjistilo se, že v daňové oblasti a v ostatních oblastech některé z těchto podniků jsou nyní spochybňovány americkými federálními úřady, které si uvědomují, že je skutečně nezbytné například mít legislativu srovnatelnou s všeobecným nařízením o ochraně údajů v Evropě. Takže příležitost zde ještě je a ještě bych dodal, že argument, o kterém se zmínili někteří kolegové, je to je to choulostivá oblast, OECD pracuje, čeke, vyčkejme tedy závěru OECD, to je vtip. Spojené státy neočekávali, nečekali na e, závěry OECD a reformovali svůj daňový systém, zejména pokud jde o zdanění amerických nadnárodních koncernů anebo ceřiných společno, amerických ceřiných společností evropských nadnárodních koncernů. Takže je to na nás, Evropanech, abychom věděli, co chceme. Samozřejmě sledujeme sledujeme pozorně ten vývoj, které návrhy bychom například mohli projednávat s naším velkým partnerem v rámci některých institucí nebo na jejich okraji, ale nemůži, nemůžeme prostě pouze pasivně vyčkávat na stanovisko OECD. Ještě bych dodal, že vzhledem k tomu, že v nových vlastních zdrojích, které by měly eh, sloužit k financování evropského rozpočtu, Evropská komise navrhla z část nebo zcela CC, CC, CTB, už jsme o tom mluvili v Ekonu včera, což ostatně z těchto návrhů, těmto návrhům Evropské komise dává poměrně utopický ráz jsme zde v určité virtuální realitě. Můžeme financovat část evropského rozpočtu částí daňových příjmů, o nichž začínáme teď diskutovat a nejsme si vůbec jistí, že dosáhneme schody, protože se požaduje jednomyslnost do eh, Eh, začátku příštího víceletého finančního rámce. Takže toto všechno by mělo apelovat na, tu, na to, že tato věc je skutečně naléhavá, jak v parlamentu, tak v radě. A jsem zvědav na to, co předloží komise, jakým tedy hodnotí tu práci, jak probíhá v radě. Na závěr bych řekl, že pokud je jeden bod, u kterého bychom měli pokročit ku předu, měli bychom se snažit dosáhnout konsensu v parlamentu a mezi institucemi, to je, in, to je definice té digitální přítomnosti protože pokud je zde tedy eh, hledáme odpovídající formu zdanění, jak navrhuje Poltank, nebo jinou tedy odpovídající formu zdanění, tak se nevyhneme tomu, abychom vlastně skutečně měli dobrou definici té stabilní digitální přítomnosti. Měli jsme určitou definici v rámci CCCTB, samozřejmě by se mohla doplnit, modernizovat, ale pokud bychom mohli pokročit dopředu, alespoň tady v tomto, tak by to bylo velmi užitečné. Děkuji. Děkuji, Alane vidím, že jeden nebo dva řečníci mezi tím přišli do sálu, paní Fontaně López, s, eh, takže tak prosím, jestli chcete, tak máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, já se domnívám, Nejprve bych tedy chtěla poděkovat a poblahopřát oběma zpravodajům za jejich práci, za návrhy, které předložili a omlouvám pana Mato, který nemohl přijít, protože musí hlasovat ve výboru pre, pro rybolov, protože je koordinátorem za EPP. A je pravda, že všichni hlasujeme tak vpravo, vlevo v různých výborech. Čili, jak jsme říkali při poslední diskusi, jednotný digitální trh musí být politickou prioritou pro evropské instituce. Koncepce určitého stabilního rámce pro digitální služby je velice důležitý pro tyto služby, které se nabízejí občanům, eh, podnikům na trhu pěti, z 500 miliony spotřebiteli. Co se týká návrhu pana Tanga, tak je pravda, že zdanění digitálních služeb je pouze prozatímní opatření. Musíme opravdu naj, velmi rychle najít konečné řešení, tak aby všechny podniky řádně platily daně a takto přispívali k evropskému hospodářství. Také musí existovat spravedlivá pravidla hry ve srovnání s tradičními podniky. Eh, všechny podniky by měly platit daně tam, kde jsou usazeny. Tedy co se týká rozšiřování oblasti působnosti, eh, zdanitelných příjmů a tak dále, poskytování digitálních obsahů jako videa, eh, audio obsahy, které, obsahy, které zůstávají online tedy, tak zde vyvstávají otázky, návrhy, které předložila komise, je ambiciozní, je průkopnický v určitých směrech. Například se stanovuje maximální sazba zdanitelného příjmu, ale vyžaduje to provést podrobnou eh, analýzu dopadů také by měla pokročit ta jednání v radě, protože rizikem je, že některé členské státy se rozhodnou, že, si, že předloží své vlastní eh, návrhy, což by rozštěpilo jednotný trh. Pan Mato by chtěl zdůraznit dva klíčové body podle jeho názoru v tomto textu nebo v těchto textech. Za prvé je potřeba, aby byl dohledový orgán, pro tedy ohledně placení daní podniky by měly přispívat tam, kde tedy mají platit, kde vy... potom je potřeba, aby tam byla jasná revizní doložka, tak která by nám umožnila hodnotit dopad těchto opatření a v případě potřeby začlenit více služeb do oblasti působnosti textů. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji velice za váš příspěvek. Vidím, Vidím zde zástupce komise, zazněly zde některé otázky. Nejsem si jistý, zda chtějí se vyjádřit v této fázi, ale ta příležitost zde je. Tak jestli chcete reagovat. Dobrý den, děkuji pane předsedo. Já bych možná jen nejprve poděkoval zpravodajům za jejich velice podrobnou analýzu návrhu, které předložila komise ohledně zdanění digitálních služeb. Já si myslím, že ve zprávě pana Tanga otázky týkající se oblasti působnosti a propojení s krátkodobým a dlouhodobým horizontem jsou velmi relevantní. Je to skutečně těžiště těch diskusí. Znáte naše návrhy. Samozřejmě jsme k dispozici poskytnout technickou expertízu ohledně těch novějších záležitostí, které jste označili ve zprávě pana Rosatyho. Myslím si, že zajímavé je to propojení s, prac, s prací tohoto schromáždění v rámci konsolidované daně z příjmu společností. To je opravdu eh, věc, o které se jedná v radě a ty obavy, které zde zazněly ohledně toho, zda ten digitální balíček by mohl jak si rozptýlit nebo odvést pozornost o CCT, vlastně se ne zmotňuje a tady to propojení mezi těma dvěma texty bychom se jim měli dále zabývat. Pan Lamasur se zmínil o stavu jednání v radě. Já se omezím na tu technickou eh, diskusi, politickou diskusi. Tu sledujete stejně jako my v tisku a z vyjádření jednotlivých ministrů z technického hlediska byla zde provedena velká práce na stabilizaci textu. Ty body, které z technického hlediska, o kterých se dále diskutuje a které ještě nejsou stabilní, se týkají oblasti působnosti, protože jak možná víte, na rozdíl od toho, co navrhuje pan Tank, tak rada se snaží spíše omezit oblast působnosti oproti původnímu návrhu komise, zejména pokud jde o prodej údajů. Druhý bod, o kterém se diskusuje, se týká té sunset clause nebo revizní první doložky, která, která nyní leží v radě tedy, aby eh, našli nějaké přijatelné znění. A třetí bod spočívá v diskusi o schromažďo- výběru té daně tak, aby administrativní náklady za výběr té daně nebyly příliš vysoké. To jsou tedy tyto tři body, o kterých se diskutuje, kde rakouské předsednictví doufá, že se podaří rychle dosáhnout konsensu, tak aby ty politické debaty potom se zakládaly skutečně na textu, který už bude stabilizován z technického pohledu. Jak již jsem říkal, komise je k dispozici zpravodajům a stínovým zpravodajům ohledně všech technických otázek, otázek, které by mohly vyvstat a rádi bychom připomněli, tak jak to zde již zaznělo, že je skutečně velmi důležité co nejrychleji přijmout rozhodnutí v této věci, protože postupně s tím, jak státy předkládají návrhy rozpočtu na příští rok, tak dochází k znásobování různých daňových návrhů. Takže pokud chceme TST nebo ne. Otázka zní spíše, kolik různých daní, eh, které by bylo velmi obtížné eh, pro pochopení a pro řešení pro hospodářské subjekty, bude v blízké a vzdálenější budoucnosti existovat. Děkuji. Děkuji za komisi, za reakci. Možná ještě někteří kolegové by chtěli něco říci. Možná já sám tedy řeknu, že je to velmi důležité téma. Ten skutečný problém zdaňování digitálních služeb. Ten business model, který tedy firmy mají v oblasti duševního vlastnictví, marketingu, daňových eh, digitálních obsahů, to je skutečně důležité zregulovat. A další výzva je politického rázu. Je zde jasná politická poptávka veřejná poptávka po zdanění firm v této oblasti. Zejména, jak víme od komise, tam je ta 9%, hmm, která je vlastně výrazně nižší než zdaňování jiných hospodářských subjektů v Evropské unii, ale myslím si, že je důležité uznat, že je to otázka svrchovanosti také, ale také myslím si, že o té výzvě se zmínil Alan Lamasur, jak se nám podaří dosáhnout konsexu. Je lepší tedy vycházet z dohody, než abychom měli nějakou jednostranou pozici, protože ten digitální trh to je vlastně velmi mezinárodní a rozmanitý trh. Myslím si, že ta dlouho, dlouhodobé a střednědobé řešení spočívá v tom, že nalezneme politickou dohodu, politickou schodu opravdu Spojené státy jdou nějakým směrem. Víme, že OSD nyní pracuje na této otázce. Jedna z možných cest, jak postupovat, eh, minule, když zde byl komisař Moskovici, bylo, by bylo podívat se na ten návrh té sunset clause, pracovat pouze na základě tedy, eh, aby tady to zdanění digitálních slyže bylo součástí eh, pozice a návrhu OECD. Ehm, členské státy by se měly na toto podívat a řešit to, ale je potřeba podívat se na to, jaké je zdanění digitálních služeb v jejich vlastní legislativě členských států. Zde tedy, jak už zde zaznělo, máme teď možnost, máme příležitost udělat něco, ale myslím si, že by to mělo vycházet z konsestu, konsensu. To znamená, že členské státy by se neměl by existovat určitý mechanismus kompenzace, a dobré tedy dosáhnout mezinárodní dohody. Takže na toto bychom se měli zaměřit. Čili toto byly mé vlastní připomínky k té věci a pokud Luděk a Paul chtějí ještě něco k tomu říci, Paule? Děkuji, pane předsedo. Díky, že kvitujete to, že zde je veřejná poptávka po spravedlivém zdanění a stejných pravidlech pro všechny. Pokud eh, se totiž nedohodneme v Evropě, budeme mít unilaterální přístup a trhy se budou fragmentovat. Některé členské státy, a nelze je obvinovat, budou posazovat svá vlastní řešení. A z toho důvodu, a z mnoha dalších, potřebujeme výsledky. Potřebujeme mezinárodní diskusi a potřebujeme v ní evropský přístup. Na stole už to je. Komise to předložila. A je to ta, to DST, CCCTB a významná digitální přítomnost. To je ten evropský přístup. A tím, že budeme mít ten evropský přístup, můžeme mít velký dopad na mezinárodní diskusi. Myšlenka a byl to Ellen Lemesur, který to zdůraznil, že že nemůžeme čekat na Ameriku, na USA, až připraví nějaký návrh, že nemůžeme čekat na mezinárodní řešení, že tady potřebujeme evropské řešení a to prosazovat do mezinárodní diskuse. Nesmíme zároveň zapomínat, že USA také jednají unilaterálně ten Tax Cut a Jobs Act, to nebylo konzultováno s Evropou a přitom to má mezinárodní dopad. Takže to už samo o sobě eh, znamená, že mezinárodní dohoda jen tak nebude. Potřebujeme evropský přístup, abychom ostatním ukázali cestu. A já pevně věřím, že jako první krok, to dočasné opatření v rámci DST, tuto diskusi spustí i kolem toho mezinárodního stolu. A teď ještě dvě konkrétní věci. Já bych rád apeloval na rozšíření rozsahu. Je potřeba, aby do tohoto spadaly největší firmy a nejrychleji rostoucí firmy jako Amazon a Netflix. Nelze je ignorovat. Diskuse v radě jde směrem Omezení rozsahu, vyloučení prodeje dat, to je ale naprosto absurdní. Pokud vyloučíme prodej dat, tak vytvoříme obrovskou mezeru v, v té eh, DST, v té daní z digitálních služeb. Já si z té naší dnešní diskuse dělám ten obrázek, že základem pro ní jsou stejné podmínky pro všechny v oblasti daní. Rád se zaměřím na dopady jednotlivých eh, návrhů, ale musíme také uznat, že se pohybujeme v neznámých vodách. Nikdy nikdo předtím pro tuto oblast legislativu nevytvářel. Je potřeba zohlednit to, že jakákoliv studie dopadu rozhodně nebude exaktní vědou. Bude si to žádat politickou odhodlanost, politickou vůli, abychom dosáhli nějaké dohody. Nicméně jsem optimistický, že té dohody zde v parlamentu dosáhneme, že vytvoříme dobrý kompromis, jako v případě CCTB a CCCTB. Děkuji. Tak fajn, děkuji vám, kolegové. Harmonogram pro obě tyto zprávy je termín pro pozměňovací návrhy 16. října tedy už velmi brzy, velmi záhy, v pět hodin odpoledne, projednání pozměňovacích návrhů 19. listopadu a hlasování v Ekonu předpokládáme 3. prosince. A ideálně by se to na plénu diskutovalo a hlasovalo v lednu 2019. Takže děkuji vám velice. A teď si uděláme stručnou přestávku a přijde paní komisařka.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 Dear colleagues, good morning. Kolegové, dobré dopoledne. Chci vás přivítat na eh, mm, výměně názoru s paní Festager, komisařkou pro hospodářskou soutěž. V podstatě to je druhý a poslední strukturovaný dialog v roce 2018. To je vynikající příležitost s vámi tady teď diskutovat o politice hospodářské soutěže a rovněž také tím vyjádřit podporu vašich aktivit, které se ukázaly jako moderní a účinné pro prosazování politiky hospodářské soutěže, což nám pomáhá řešit některé velké problémy, které vznikají kvůli technologickému vývoji, kvůli novému prostředí, které zde vzniká. E, a i proto, aby spotřebitelé, občané měli věci více pod kontrolou. A vy jste mm, mm, mm, takže e, problém tedy e, Mm, jak se zjistila, problém v Lucemburku bylo ne, ne dvojí zdanění, ale otázka změny zákona, takže je třeba, abychom se do budoucna vyhnuli takovýmto kauzám. A výsledek byl velice důležitý, chápeme ty právní problémy, které mohou vzniknout, takže i v případech kdy nástroje hospodářské soutěže nemohou problémy řešit, poněvadž jsou to problémy legislativní, které to způsobují. Takže eh, takže samozřejmě to je ten problém, že se zde vyžaduje institut stále provozovny vždycky a to, mm, takže ten Ehm, případ byl velice užitečný a já chci mm, i vám připomenout různé pole, mm, kterým se věnujeme jako hospodářská soutěž a nyní budeme hlasovat o SN+. A také i pracujeme s panem, na zprávě pana Lunese o aplikaci článku 100078 a budeme dnes odpoledne o tom diskutovat a také i poprvé budeme pracovat na evropském programu a hospodářské soutěže. Zpravodaj pan Lunes, Lunes nám představí návrh stanoviska 27. října a potom výroční zpráva o politice hospodářské soutěže. A zde pan zpravodaj připravuje, pracuje na návrhu zprávy, která bude předložena 18. října na výboru Ekon. Takže já myslím, že tato výměna názoru s vámi je velice aktuální kvůli kontextu Google, Eh, velké mm, Luxemburg, velké akce, mm, které jste podnikla. A, takže i nás zajímají nejrůznější stránky vaší agendy hospodářské soutěže. Thanks a lot. Thank you for this, this... Děkuji, děkuji za velice vřelé přivítání a děkuji za to nejenom, že máte zájem o toto, ale že také eh, mm, všude eh, obhajujete tu myšlenku, že je důležité mít rovné podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž. Ano, mnoho právníků, ekonomů mm, zkomplikovali eh, naše předpisy sice, ale jednoduch, myšlenka jednoduchá. A pokud trh bude otevřený, tak spotřebitel si vybere, co si bude kupovat, od koho si bude kupovat a podniky musí respektovat toto. A mm, pokud nebude volba za e, dostupné ceny, no tak spotřebitel půjde jinam. A takže my jako spotřebitelé musíme mít svoje místo na trhu a poté i budeme mít větší důvěru ve spravedlivou společnost. Já se těším na budoucí spolupráci a samozřejmě spolupracovat budu s Michelem Raimonem na té zprávě o hospodářské soutěži. Jde o to, když máme o to, když máme otevřené trhy, tak potom spotřebitel dostane nejlepší ceny, bude to znamenat, že podniky budou muset se inovovat. A samozřejmě my obhajujeme hospodářskou soutěž ve všech našich kauzách. Někdy ale um, občan nejenom se zajímá o to, jak funguje trh, ale někdy mu leží na srdci, že trh nemůže vyřešit jeho problémy. A právě tady potom je třeba přijmout legislativu. Potřebujeme silná legislativní opetře, opatření, abychom vybudovali silnou společnost a vy to víte lépe než já. A to neplatí pouze pro tento parlament, ale mm, parlament e, e, my, tedy ve spolupráci s námi, musí vytvořit e, trh. My minulý měsíc jsme začali vyšetřovat chování tří velkých výrobců aut z Německa, Tyto firmy, mm, myslím, spolupracovaly mezi sebou, byla tam určitá koluze a to nejenom v legitimních otázkách, jako je bezpečnost vozidel, ale také tam byla mezi nimi taková dohoda, aby se vyhnuli eh, pravidlům hospodářské soutěže, pokud jde o technologii pro snižování emisí eh, z dýzlových motorů. Pokud se to prokáže, tak zde v podstatě potom spotřebitel nemá možnost si vybrat čistší auto, i když ta technologie již existuje. A tedy taková koluze, která zde existuje, to znamená, že spotřebitel si nemůže vybrat eh, motor, který bude mít méně emisí. A samozřejmě my musíme pečlivě analyzovat, zda-li ten trh funguje správně mm, pro spotřebitele. A také potřebujeme zdravou regulaci, abychom snižovali emise obecně, tedy ob, obecně emise z motorových vozidel. Minulý týden, jak víte, parlament eh, ohlasoval nová pravidla emise pro motorová vozidla. Komise samozřejmě bude s vámi úzce spolupracovat, abychom splnili ambiciozní cíle, které jsme si stanovili. Zároveň budeme pokračovat v našich vyšetřováních, která se týkají státní pomoci, protože to, tady, to jsou pravidla, která brání členským státům, aby, ne, nezve, ne, aby nemohli zvýhodňovat pouze některé subjekty na úkor ostatních. A to se týká i daňových výhod. V roce 2014 eh, jsme zahájili řízení pro vymáhání 15 miliard euro na nezaplacených daních daní od 40 firm. Jedna velká a další menší. Ale můžeme řešit eh, eh, obcházení daně za pomoci pravidel státní pomoci pouze, pokud členské státy budou porušovat tato pravidla. A samozřejmě, eh, pokud ta firma dostane zvláštní zacházení, tak to je nespravedlivé na úkor ostatních eh, mm, firm. A to je ta kauza McDonald's. Luxembursko eh, umožnilo McDonaldu, aby používal smlouvu o zamezení dvojího zdanění, která je se Spojenými státy, a vyhnul se tak zdaňování zisku. A nakonec došlo k tomu, že nedošlo k žádnému zdanění a ty zisky nebyly zdaňovány ani v Lucembursku, ani ve Spojených státech. Zde my jsme byli na to upozorněni a my vítáme, že občané nevládní organizace a ostatní mají takový zájem o to, co se děje. A my jsme si provedli velice rozsáhlou analýzu, ale ono to nepotvrdilo naše původní pochybnosti. Um, zacházení, kterému se dostalo McDonaldu v Lucemburku, to bylo povoleno podle smlouvy. Jinými slovy, McDonald nedostal zvláštní zachá- nebyl předětem zvláštního zacházení, protože podobné aranžma, podobný režim měl dispozici každý, kdo byl ve stejném postavení. Tudíž Lucembursko neporušilo pravidla státní pomoci. To neznamená, že všechno bylo OK. Není eh, spravedlivé, aby McDonald's a další podniky, které mají stejné postavení na trhu, aby mohly zneužívat eh, to, že zde existují rozdíly mezi, pravi, mezi Lucemburskem a Spojenými státy a tak unikat placení daně. Jsem ráda, že vláda Lucemburska navrhla nové zákony, aby to napravila. Samozřejmě to neznamená, že se to týká pouze McDonald's ale i dalších firm, které jsou ve stejném postavení, tak ty také budou spadat pod tuto novou legislativu. To je takový hezký příklad, proč potřebujeme skombinovat prosazování pravidel hospodářské soutěže s aktivními legislativními kroky. Potřebujeme eh, silná globální, národní, evropská pravidla, aby nedocházelo k takovým flagrantním rozdílům mezi Eh, zdaňováním. A eh, pokroku jsme dosáhli i díky parlamentu, ale musíme dále na to tlačit. A samozřejmě musíme také zajistit, že nová pravidla nebudou pouze přijímána, ale také budou aplikována v praxi ze strany finančních úřadů. My zde eh, máme i samozřejmě mm, hodně na to pracovníků, kteří by měli být vyškoleni a používat je. A teď e, samozřejmě naše práce mm, v oblasti státní pomoci bude pokračovat. My budeme řešit kauzy státní pomoci ve formě daňových výhod a zahájíme další šetření, pokud budeme mít podezření, že některé ty zvláštní daňové režimy jsou škodlivé pro hospodářskou soutěž. Samozřejmě i trhy by měly sloužit spotřebitelům tam, když naše ekonomika teď se tak digitalizuje. V červenci jsme přijali rozhodnutí proti Google a jejich nelegálnímu chování. Google zneužil své dominantní postavení a při eh, operování systému eh, pro tablety a telefony, ty, to, co používají lidé každodenně, my se domníváme, že cílem Google bylo eh, v podstatě prosadit eh, se na, eh, mm, mm, v oblasti tedy toho vyhledávání online mm, těch browserů na tabletech a telefonech. A zde pokud výrobci telefonů chtěli tedy prodat svoje zařízení, tak s tím operačním systémem, který se odvíjel od Androidu, tak museli se obrátit pouze na Google a požádat o jeho povolení. A v podstatě vždycky Google je nasměroval tedy na své vyhledavače a na své služby. A pokud eh, taky pokud bych chtěli, tedy pokud chtěli eh, prodat jakékoliv zařízení s Androidem, nebo, tedy nebo s něčím, co bylo odvozeno od Androidu, museli mít povolení Google. A Google tedy vlastně měl systém, který nebyl otevřený, vůbec nebyl otevřený, protože Google rozhodoval, který operační systém, který browser, tedy vyhledávač, který eh, bude muset se používat na trhu, ale přece na otevřeném trhu. To není na Google, aby rozhodoval ale to je na eh, spotřebiteli a jeho volbě. Takže my jsme mu uložili pokutu asi 4 miliardy euro, abychom zastavili jeho nelegální chování. A my jsme eh, pracovali, eh, takže s tím, že chceme, aby i ti, kteří vyvíjejí, mohli tedy používat jiné aplikace. A jde o to, aby zde mohly tedy vyvět aplikace, které budou odvozeny od Androidu, ale aby mohly i používat jiné aplikace od jinut, nejenom od Google. Samozřejmě hospodářská soutěž eh, musí eh, být adaptována této nové digitální eh, éře. Jsme teprve na začátku této digitální revoluce. A v březnu tudíž jsem jmenovala tři zvláštní uh, Eh, poradce, jeden eh, má know-how v hospodářské soutěži v digitální ekonomice a jeden v high-tech, v technice je spe- specialistou a jde o to, aby naše pravidla hospodářské soutěže byla adaptována v této nové době. A v lednu se bude konat konference o hospodářské soutěži v digitální ekonomice a samozřejmě i do toho plně mm, zapojíme parlament. Pokud je o nás, tak stav Unie. Je toho moc, máme toho moc. My budeme prosazovat pravidla hospodářské soutěže, budeme se snažit vytipovávat problémy na trhu a řešit je. A komise stejně tak bude navrhovat předpisy, zákony tam, kde trh nestačí na ochranu prostředí, anebo i proto, aby ta pracoviště byla bezpečnější, protože tady musí být nastavena správná kombinace prosazování legislativy a pravidel hospodářské soutěže. A tak vybudujeme lepší Evropu. Budu se těšit na diskuzi a, a určitě to mě posune zase vpřed, jako vždycky každá diskuze s vámi. Děkujeme vám, paní komisařko. Věřím, že eh, naplníme vaše očekávání, že otázky budou kvalitní. A díky také za popis eh, té otázky Lucembursko a McDonaldu. My se samozřejmě těšíme na dokončení té legislativní revize. Předpokládám, že v rámci textu CCCTB který eh, bez textu na CCTV by to nebylo možné, takže ukazuje to výhodu toho, když máme nějaký rámec, který zamezuje dvojímu nezdanění eh, v rámci tedy té interpretace trvalé pobočky, eh, což by vlastně mohlo způsobit dvojí zdanění, ke kterému však občas nedochází. Takže začneme prvním řečníkem, Andreas Schwab. Děkuji. Díky, paní komisařko. Byl to velice zajímavý úvod. Dotkla jste se všech relevantních bodů. Takže k tomu, co říká pan Gualtieri ohledně té sítě ECN+, což jsme hlasovali zde v parlamentu, v našem výboru, eh, to brzy dokončíme a eh, vážné problémy už zde nejsou, tím pádem můžeme mluvit o jiných věcech, které nás ještě čekají. Vrátil bych se k vaší referenci k státním subvencím eh, ohledně toho, že to je vlastně nástroj a kontrolovat daňovou politiku. Je to velice užitečný nástroj, velice často je kritizován řadou kolegů nejen v členských státech a jejich parlamentech, ať už jsou výsledky jakékoliv. Ale v tomto případě se ukázalo, že to je účinný nástroj, abychom zajistili, že v Evropě pra- pracujeme na spravedlivých podmínkách pro všechny občany najednou. Vím, že eh, to chtělo odvahu použít toto proti některému členskému státu, který špatně zacházel se svými sousedy tím, že nabízel konkrétní daňová řešení pro konkrétní firmy, eh, aby ty firmy nešly do zahraničí. Ale také to nepomohlo evropským občanům. Takže je dobře, že eh, o tom mluvíte tak jasně. Ono je velice složité přesvědčit kolegy o užitečnosti tohoto nástroje. Má otázka se týká jednoho případu, eh, který jste také zmínila. Já jsem viděl na Sky News, nevím, jak je to spolehlivé. Včera jsem tam četl, že Google se snaží obejít rozhodnutí EU eh, e tím, že mu ty reklamní servery budou spravovat jakési agentury. Ne, pardon, že, že ty servery mu budou spravovat jakési reklamní agentury. Pokud je to pravda, co dělá Evropská komise, aby se to nestalo? A má druhá otázka, ta se týká Brexitu. V rámci té kontrole fúzí nás čeká několik fúzí, které eh, budou významné, například Disney a Fox. Eh, co s nimi v případě tvrdého Brexitu? Protože s tím souvisí mnoho otázek. Například zda se ten trh eh, rozbije, anebo zda zůstane v celku. To je vše. Pane předsedo, je naprosto zásadní, aby parlament byl začleněn do vašich návrhů o politice hospodářské soutěže v digitální éře a jsem si jist, že podniknete veškeré potřebné kroky v této oblasti. Děkuji vám. Díky. Díky za odvedenou práci na návrhu ECN+. Těším se na formální hlasování. Už teď spolupracujeme s členskými státy, abychom připravili transpozici ECN Plus do národní legislativy, aby občané mohli plně požívat práci odváděnou na jaksi plnomocnění jejich národních orgánů pro lepší regulaci trhu. Parlament odvedl skvělou práci, vy jste byl zpravodaj a je potřeba ocenit i rychlost legislativního postupu, protože to proběhlo velice rychle. Co se týká eh, reklamních agentur, tak my jsme to také četli. Tedy to, že eh, například na těch porovnávacích nákupních webech to tak funguje, zda to je nějaký takový trojský kůň, jak to obejít. My se eh, pokusíme, aby to fungovalo. Co se týká kontroly fúzí a Brexitu. Do určité míry eh, máme jaksi záložní plány. Eh, je zde riziko, že by něco zůstalo vyset jak se někde uprostřed Brexitu. Nadále máme velice dobrou spolupráci s britskými národními orgány. Doufám, že eh, to bude pokračovat. Oni spolupracují, mají velice zkušené pracovníky. A doufejme, že v té spolupráci budeme moci pokračovat. Pervanč Peres má slovo. Děkuji, paní komisařko i za vaše zapojení do toho, abyste z politiky hospodářské soutěže udělala skutečnou politiku ve službách zájmu Evropanů. Lituji, že se vám nepodařilo dosáhnout operativnějších závěrů v případě McDonald's protože se zde byly identifikovány nějaké nedostatky díry v legislativě, která tedy ukazuje tímto své limity, pokud jde o řešení tady těch slabin a nedostatků daňového režimu. Zda tento případ tedy uzavírá vaše vyšetřování o těch daňových unicích, nebo jestli máte ještě nějaké další případy na skladě, abych tak řekla, a případně kolik. Zda tedy vaš, mm, ten, mm, ty vaše plá, praktické plány pro zdaňování, jestli na tom ještě pracujete, na těch tax rulings. A potom bych měla dvě další otázky. První, pokud jde o situaci na Madejře, protože víme, že je to území, kde Mnoho našich portugalských přátel jim velmi leží na srdci, jsou tam určitá daňová privilegia na tomto ostrově, abych to tak vyjádřila, ale z hlediska hospodářské soutěže si dokážeme představit, že jsou tam tedy určité slabiny, určité díry. A mohla byste nám tedy o tom říci trochu více? A třetí bod je otázka toho horizontálního přístupu, který navrhujete, tak aby tedy fungovala hospodářská soutěž v té digitální éře. Jak propojujete tedy tyto úvahy s dalším aspektem, který vám hodně leží na srdci, jak vím, který souvisí se soukromou povahou údajů, se způsobem, jak osobní údaje jsou chráněny a jak tedy slučuje se tento digitální svět s trochou soukromí pro jednotlivce, kteří se ještě zcela nevzdali tohoto soukromí. Jak tedy propojujete tady tyto globální úvahy eh, jdoucí v tomto směru? Děkuji. Za prvé zase vám děkuji za velmi silnou podporu naše práce, když se tedy podíváme <clears throat> na tyto otázky, my všechny se ptáme všech členských států, jak využívají tato pravidla pro ty společnosti. Tady vlastně chceme nějaké vzorky z jejich na národních orgánů, tak abychom vlastně měli jaksi celkový obrázek. A myslím si, že dobrá zpráva je, že velká většina členských států, pokud mají tento tax ruling, stanová pravidla, tak to dělají dobře. Je to dobře zdokumentováno, ceny se blíží tržním cenám, takže řekla bych, že ta práce se provádí dobře. Snažíme se dospět k nějakým závěrům v této oblasti a možná také předložit určité e, nápady z toho, co jsme, o čem jsme se poučili tedy. Máme tedy stále nějaké mm, nevyřešené takové určité dotazníky případové, protože chceme samozřejmě to rozšířit na více případů. Není to tedy něco dočasného, také vlastně máme tu mm, cílenou pracovní skupinu zabývající se daňovými záležitostmi v DG tak aby byli schopni dále pokračovat v té práci. Čili bylo dosaženo určitého pokroku. Myslím si, že je důležité vyslat takový signál, že nadále tedy se budeme zajímat o to, zda tedy ten pokrok bude pokračovat. Otázka Madeiry, ten případ ještě nevyřešen, na tom se pracuje. A je tam určitý určitý díváme se na určité pravděpodobnosti, že možná se tedy ten daňový režim na Madejře využívá nesprávným způsobem. Jsou tam tedy určité specifické okolnosti, které mohou být také uznány ale samozřejmě, pokud tam platí nějaký speciální režim, který není k dispozici zde v kontinentální Evropě, aby vlastně se vytvářela pracovní místa a přitahovali podniky, tak samozřejmě potom je potřeba, aby ta místa se opravdu vytvářela a aby ty podniky se přitahovaly, aby to nebylo pouze z nějakého důvodu daňové optimalizace. Takže div- zabýváme se tím musíme tam ještě prokázat některé věci a vrátíme se k tomu, jakmile budeme mít výsledek. A otázka těch údajů. My vlastně provádíme kontrolu, díváme se na to, jaká, jaké údaje se týkají e, fúzí podniku. Zda jsou tam tedy data osobní údaje, které potřebují specifické zacházení Potom jsou tam některé obecné údaje, které nemají tak velkou hodnotu. Potom jsou tam údaje o chování spotřebitelů, která nejsou osobní, ale jsou to velmi cená data, zejména třeba pro oblast inovací a výzkumu protože pro ostatní podniky potom by bylo, bude těžké získat tato data v případě fúze. Máme někde určité pochybnosti těchto impulzích, ale samozřejmě provádíme určité analýzy a jdeme stále hlouběji, abychom. Já si pamatuji na fúzi, kde vlastně ta digitální stránka byla pojena zejména v eh, agro, eh, alimentárním a chemickém průmyslu. Vidíme to ve zdravotnictví, tam dochází k určitým zlepšení a přistupují k trhu jinak. A to jsou samozřejmě věci, kterými se budeme stále, stále znovu zabývat, protože to samozřejmě trvá celá léta, než tedy se nám podaří ta, to data tak dobře zanalizovat před. Děkuji, pan Tremosa. Paní komisařko, vítám vás znovu v tomto parlamentu. Děkuji vám za dobrou práci, kterou odvádíte při vytváření rovných podmínek a obhajování evropského projektu. Také se těším na účast na obecné konferenci o digitálním věku. První otázka se týká Google Shopping antitrustového případu Bývalý předchozí komisař se už zabýval tímto případem. Kdy můžeme očekávat konečné rozhodnutí ještě před ukončením vašeho mandátu? Vy jste říkala, že došlo k určitému zlepšení v, při zkoumání tohoto případu. Můžete to dnes potvrdit? Moje druhá otázka se týká Itálie. Máte nějaké údaje Nová italská vláda hovořila o svém úmyslu restrukturalizovat podniky, jde tam o 900 milionů eur. A moje třetí otázka se týká Siemens, eh, fůze Siemens a Alstom tato navrhovaná fúze mezi těmito dvěma podniky má obrovské dopady na průmysl v Evropě jaké to bude mít také dopady z hlediska malých hospodářských subjektů. Hm tam by vlastně získali 80% železničního trhu, tedy signálních systémů, lokomotiv. Myslí si komise, že je to konsistentní se s volným trhem? Děkuji. No. Thank you. Děkuji vám za, tuto otázku, za tyto otázky. Vaše první otázka a to, že ten případ Google Shopping, já si myslím, že to také ukazuje na to, proč je tak zapotřebí, abychom řešili případy různým způsobem. Můžeme tam mít postup spolupráce, zákazy. Předchozí pokud by ta předchozí komise byla schopna vyřešit ten případ, tak by to bylo samozřejmě lepší, protože by to bylo vyřešeno rychle. A některé podniky, které utrpěly vlastně tím ilegálním chováním Google, tak by lépe prosperovaly, protože trh by byl lépe fungoval. Bohužel to nebylo možné a z tohoto důvodu tedy se na tom pokračuje. Takže my se stále stále vidíme změny v, urči, u určitých konku, v chování konkurentů Google, ale musíme být velmi opatrní, abychom nejde tak o to samo, ten samotný počet nebo o ta čísla, ale také o to, jak ten mechanismus funguje, tak aby vlastně se uplatňoval na ty stávající konkurenty, takže stále se díváme na to, jak to vlastně funguje v současné době. Myslím si, že všichni zaznamenali, že zatím jsme nezaujali jasné stanovisko což znamená, že zatím otevřeně proskoumáváme, zda to funguje či ne. Co se týká té druhé otázky, Alitalia, a plánu italské vlády. Nemám o tom informace, ten případ se ještě řeší a samozřejmě ča, bude to na, záležet na úrovni zájmu. Je to jedna z... Tam vlastně je důležité, abychom zohledňovali uh, úroveň zájmu, protože pokud vláda chce investovat do nějaké podniku, tak musí to odpovídat tržní situaci, takže tam opravdu eh, je toto všechno součástí šetření. Siemens a Alstom, ta fúze, to samozřejmě tím se zabýváme velmi, to přitahuje velkou část naší pozornosti lidé spíše neformálně se na nás obracejí s určitými obavami, kdy říkají, že vznikne skutečně veliká, obrovská společnost v Evropě. Část naší analýzy se zabývá tím, jakou roli budou hrát tyto velké firmy na eh, evropském trhu. Budou tedy konkurenti schopni vlastně čelit této velké fúzi Alstom Siemens, tak aby se, protože to opravdu bude velká fúze v oblasti železničního odvětví, takže ta analýza se ještě provádí. Samozřejmě doufáme, že každý Eh, který má určité obavy, se na nás obrátí. Zatím ještě není pozdě, pokud mají lidé obavy o tom, jaký bude mít eh, tato fúze dopady na eh, evropský trh. toto, vlastně tyto věci už se řeší mnoho desítek let. Takže prosím, pokud máte nějaké obavy ohledně tady této fůze tohoto případu, tak neváhejte a obraťte se na nás. Děkuji. Děkuji. Teď zde máme našeho zpravodaje, pana Rajmana. Děkuji. Paní komisařko, vítejte. Je to vždy potěšení s vámi spolupracovat, protože máte takový jasný přehled o tom, jaká je politika hospodářská soutěže, jak vlastně trhy mají pracovat, to znamená pro spotřebitele, pro ostatní společnosti, co se má tedy dělat a toto je všechno to, čím se zabýváte jaké jiné cíle bychom měli mít než politiku spravedlivé hospodářské soutěže. Musíme pracovat na regulacích, které nebudou součástí politiky hospodářské soutěže a musíme to jasně propojovat. A já, když se hovoří o digitálním trhu, vidím, že jsou to dlouhodobé problémy před námi, pokud vlastně necháme tu regulaci na těch společnostech pracujících na digitálním trhu, tak to bylo špatné. Potřebujeme deset let na revidování regulace legislativy. Mezi tím ty, ty platformy porostou, budou kolabovat a nám to bude trvat dlouhou dobu, než se nám podaří dosáhnout změn. Když se rozvíjela politika hospodářská ke soutěže, tak to nebyla jen otázka ochrany spotřebitelů a konkurence, ale Týkalo se to také regulace síly společností v širším slova smyslu. Možná bychom měli zahájit tuto diskusi. Já se pokusím udělat to v rámci své zprávy, přemýšlet o politice hospodářské soutěže v širším oblasti působnosti, než jsme to dělali v minulých 20 letech, zejména pokud jde o digitální společnosti, firmy jako Google, Microsoft, Facebook a další. Když používáme My Data, když používám data, tak vlastně není to trh, který mě vlastně ovlivňuje, svým způsobem měníme myšlenky. Já zcela chápu, že politika hospodářské soutěže, tak jak je strukturována dnes, není schopna řešit tato témata, ale jakožto parlament musíme řešit tento problém v daleko širším měřítku. Máme zde kandidáta z EPP, který se stane možná předsedou příští komise, který řekl, musíme řešit Facebook jiným způsobem. Takže moje otázka zní, když hovoříme o zprávy o hospodářské soutěži, o tom, že musíme mít širší pohled na politiku hospodářské soutěže a nástroje v budoucnu, jak můžeme na tom spolupracovat lépe, jak můžeme podporovat toto, aby se tato témata řešila v širším měřítku. Děkuji. I think to. Tady jsou v sázce dvě různé věci. Protože politika hospodářské soutěže je zarámovaná celou řadou jiných věcí. A to je dobře, že máme v Evropě demokracie, jak na národní, tak na evropské úrovni, které rozhodují o životním prostředí, pracovních podmínkách, lidských právech, dětské práci a o všech ostatních věcech. A v tom rámci říkáme, tak fajn, běžte hospodářsky soutěžit. Takže to je regulovaný trh. Nemyslím si, že kdokoliv z nás by akceptoval ten výsledek, že bychom měli prostě zcela volný trh. Já si myslím, že do značné míry bychom zjistili, že to je nesmysl a i dnes, když by něco takového nastalo, tak by to nevedlo k volnému trhu, byl by to trh, kde dominují monopoly. Proto je důležité si udělat takovou představu, že nejde o to, že to je buď regulace nebo volný trh. Půjde o hospodářskou soutěž v regulovaném rámci. My jako společnosti jsme se rozhodli, že to chceme právě tak a hospodářská soutěž se s tím bude muset srovnat. Způsob, jakým řešíme ty otázky, kde spolu soutěžíme, to se také mění, protože dnes se hodně hovoří o datech. My to bereme jako zdroj pro inovace, jako různé překážky pro vstup na trh, řešíme to jako nějaké aktivum nebo nějakou hodnotu, takže vlastně zvažujeme hospodářskou soutěž ze zcela nových úhlů pohledu třeba otázka inovace a konkurence hospodářské soutěže jako motoru inovace, to je také něco, co se rozvíjí. Ne úplně rychle, ale přece jenom. Podíváme-li se na vyšetřování toho automobilového kartelu, to jsme teď e, za, jak si zahájili, tam nejde o cenu. Oni se nedohodli na ceně, nebo že by si řekli, tak ty si vem severní trh, já si vemu jižní trh. My se obáváme, že to je kartel, který se rozhodne nepoužívat nejlepší možnou techniku na boj s emisemi. A to je pro nás vlastně nový druh kartelu, pokud tedy dokážeme, že ten kartel vznikl. Takže i v rámci aktuální legislativy hospodářské soutěži, i tam se věci mění, protože se mění trhy, mění se způsob, jak se dělá biznis. Takže samozřejmě Není to tak, že bychom si seděli na rukou a čekali bychom, až se legislativa změní. Ta legislativa, kterou už máme, například co se týká vynucování hospodářské soutěže, i to měníme, protože se kolem nás mění celý trh. A zatím si myslím, že výsledky máme dobré. Můžeme ukázat, že můžeme dokázat, že ta legislativa, kterou máme, je velice relevantní například eh, ty propojené případy hřebíku do hřebíč, hřebíkovaček. Eh, propojujeme například eh, tu otázku propojení vyhledávání Google a Chromu. To ukazuje flexibilitu naší legislativy a schopnosti využívat v aktuální době, v aktuálním kontextu tomu, co jste řekl nakonec, to je velice důležitá otázka. Jak pochopíme ty velké firmy a způsob, jak rostou, jak vytvářejí hodnotu a e, ten prostor, který také nějak zbyde ostatním. Já si myslím, že tady je ještě jedno téma, které musíme řešit a to, že protože teď jasně víme, že naše data patří nám, tak teď jde o to, co s nimi můžeme dělat, když nám tedy už patří. Mohu je někomu dát, zprostředkuje to někdo? Protože kdybychom všichni dali k dispozici svá data nějakému dalšímu subjektu, pak by byla k dispozici data pro inovaci. Třeba i pro firmy, které zatím nejsou takto obrovské. Takže je potřeba přemýšlet o dopadech například toho, že my máme právo na soukromí a že vlastníme naše data. Takže my diskutujeme o různých věcech. Zda by se firmy měly rozdělovat, nebo zda by měly firmy být vnímány jako poskytovatele zásadních služeb, a nebo zda eh, má nastoupit ten nový způsob sdílení, sdílení údajů, abychom ten potenciál mohli využít nějakým novým způsobem. Samozřejmě já neznám všechny odpovědi, kdybych je znala, tak eh, bych eh, v podstatě nemusela nikoho zvát na konference, nepotřebovala bych žádné odborníky. Ale myslím si, že i na toto téma přijde v příštích měsících řeč. Děkuji vám. Dimitris Papadimolis. Děkuji. Chtěl bych poděkovat paní komisařce Eh, nasaďte si laskavě sluchátka, budu mluvit řecky. Opět vidíme, že v Evropském parlamentu máme velice širokou horizontální většinu eh, kteří, lidí, kteří podporují vaši práci jako komisařky pro hospodářskou soutěž. Proč? Protože téměř všichni z těch, kteří tu jsou, souhlasí s vaší základní myšlenkou. Tedy že nelze očekávat, že trhy za nás vyřeší všechny problémy. Musíme vytvářet legislativu. Musíme používat aktuální legislativu a když se objeví nějaká nová výzva, tak legislativu musíme zlepšit. Nejsem si úplně jist, zda jako komisařka pro hospodářskou soutěž byste měla stejnou podporu i v členských státech. Nebo zda byste ji měla v dostatečném počtu členských států. Možná nemáte podobnou podporu od nich, jako máte od nás. Já mám na vás tři otázky. Za prvé, je skutečně velice důležité a vlastně i svým způsobem nebezpečné míti kartel v automobilovém průmyslu. Protože reguluje nejen ceny, ale vytváří také překážky. Eh, ve smyslu, že nevyužívá technologii, která zajišťuje nižší emise. Ta technologie už existuje. Minulý týden Evropský parlament velkou většinou odhlasoval zprávu, kde chceme rychlejší, ambicioznější redukci emisí. Můžete nám prosím říci, kdy si myslíte, že to povede k nějakým výsledkům eh, v rámci vašeho výzkumu? Jak jste řekla, máte určitá podezření Myslíte si, že se v té oblasti co si děje, co si velmi nekalého a že to dělá ten kartel? Druhá otázka. Řekla jste ohledně těch daňových rozhodnutí, že velká většina členských států to provádí dobře. Já nevím, dávají příklady, ukazují, že ta opatření používají korektně. Mám otázku eh, na tu druhou stranu mince. Máme některé členské státy, kde máte pocit, že daňová rozhodnutí používají nekorektně? Třeba, že neposkytují data, nebo si myslíte, že by se to mělo dál prošetřit, nebo jsou to nějaké sektory, nebo alespoň nějaké příklady toho, kde se používají daňová rozhodnutí? Třeba jako v případě McDonaldu, který jste uvedla, kdy jste řekla, že se dokázalo, že to, k čemu docházelo, bylo Eh, v uvozovkách legální, ale nebylo to spravedlivé a nebylo to morálně správné. správné. A vláda Lucemburska tu situaci pak také napravila. Třetí otázka. Eh, to je taková osobnější otázka. Já čtu spoustu publikací eh, o vás a o vašich plánech do budoucna, o vaší práci v komisi. Blíží se konec volebního období. A chci se zeptat, chcete pokračovat jako komisařka? A nebo byste chtěla hrát ještě významnější roli v těch oblastech, které jste nám tady nastínila? Děkuji. Poznámka ze sálu bez mikrofonu. No, víte, těžko říct, kdy budeme mít eh, výsledky toho vyšetřování o tom automobilovém kartelu. Ale automobilový průmysl známe poměrně dobře, protože počet kartelů, které jsme viděli, když sedíte v autě a dáte do zapalování klíček, tak eh, se používají třeba svíčky, to je kartel, pěna v sedadlech, to je kartel, světla, to je kartel, alternátory, to je taky kartel, takže my ten automobilový průmysl známe poměrně dobře. Ale pak to má ještě druhou stranu mince, protože víme, že automobilový průmysl se e, s námi, s námi spolupracuje na bezpečnostních opatřeních a doufejme, že teď e, s námi bude spolupracovat na tom skoku k elektrickým autům, abychom tedy zajistili vylepšení eh, baterií, jejich výrobu, recyklaci a vstupní, vstupní materiály pro jejich výrobu. A my bychom chtěli umožnit spolupráci mezi automobilovými, eh, mezi automobilkami a jinými firmami v tom řetězci, v tom hodnotovém řetězci. Takže my do toho jdeme s otevřenou myslí. Nevidíme kartel eh, za každým bukem, ale pouze tam, kde je škodlivý pro nás jako pro spotřebitele. A jak jste řekl, eh, v oblasti těch emisí by nám eh, absence kartelu hodně pomohla. To už jsem říkala na úvod ostatně. Jak jsem říkala, jsem velice ráda za přístup parlamentu k celé věci, že kolegové, kteří pracují na tom regulačním základu, jsou se spoluprací s parlamentem také velice spokojeni ve věci emisí a řešení celého toho emisního skandálu. Co se týká členských států, kde máme důvod ptát se na to, jak provádí daňová rozhodnutí, to také děláme a budeme to dělat i dále. Máme celou řadu ještě stále otevřených případů. Máme případ IKEA, e, to také není uzavřeno zatím, to se týká daňových rozhodnutí. E, řeším také různé systémy, které nejsou založeny na daňovém rozhodnutí, Eh, že se tedy nějaký ten systém otevře, ale velice úzkému okruhu zájemců. Například případ CFC v Spojeném království. V tom také budeme pokračovat. Jedna věc, která je v naší debatě skoro neviditelná, je fakt, že my děláme konkrétní případy, eh, rada přijímá legislativu, tak abychom mohli eh, změnit věci na evropské úrovni. Doufejme, že brzy vyřešíme také otázku CCCTB, ale i členské státy se mění. Nejnovější příklad eh, je legislativa předložená lucemburskou vládou, ale i v Nizozemsku se věci mění, v Irsku, na Maltě se to mění, nebo na Kypru možná, ano. Tam také mění legislativu, aby jejich národní legislativa lépe odpovídala naší evropské legislativě. A to je podle mě dobře. Protože potom, krok za krokem, se blížíme situaci, kdy nejenže většina firm, ale vlastně všechny firmy platí daně. A vaše poslední otázka. Já jsem eh, řekla, někteří mě vyslechnou, někteří ne, že bych byla velice ráda, kdybych mohla být i komisařkou ještě jedno období, ideálně komisařkou pro hospodářskou soutěž. Eh, já to nějak nevykřikuji, ale možná už vám došlo, že se mi tato práce líbí, protože jsme také konec konců tak nějak uprostřed, eh, prostřed té cesty, čeká nás ta konference, poradci nás budou informovat, eh, nový právní základ a tak dále, takže věci se dějí a bylo by mi velkou ctí, bylo by mi velkým potěšením moci nadále sloužit Evropanům v této funkci. Děkuji vám. Pan Kircos má slovo. Já budu hovořit řecky. Zaprvé chci poblahopřát paní komisařce. Myslím si, že je to dobré. Dělá vynikající práci v velice obtížném prostředí a Eh, musí mm, čelit nátlaku velkých firm s velkými možnostmi. A zde nejenom, že vás eh, chci nasměrovat k té vizi, zdali nás čeká digitální eh, či jiná budoucnost, ale tradičně v Řecku. V Řecku my jsme nikdy neměli takové špatné příklady dohod, ale zhoršilo se to s krizí, protože spotřební zboží a potraviny zdražily za krize. Je to dražší než evropský průměr. A v krizi eh, eh, hrubý národní produkt na hlavu eh, z 94% klesl na 70% průměru EU. Takže to je možná i spojeno se strukturou trhu a je to velice nespravedlivé v případě hrubého mzdy. A potom e, stavební firmy a veřejné zakázky, takže máme hodně zpráv od bank třeba, od naší centrální banky, kde se říká, že u nás ty veřejné investice jsou dražší, než by měly. Možná, že protože trh nefunguje řádně. A tento problém se stavebními firmami a s veřejnými investicemi ve stavebnictví, to nabylo dramatických eh, rozměrů eh, eh, kdy jsme měli tedy bulharskou firmu, která špatnou, špatné stavby provedla a to stálo život osm lidí. A také jsme Marino Novavič, novinář, byl zavražděn, to je ten, který chtěl prošetřovat tyto otázky, takže potraviny v Řecku, stavební firmy v Řecku a Bulharsku a náklady na veřejné investice, takže zkoumáte to vůbec? Věnuje se, věnujete se tomu? A e, nebo jenom tedy zkoumáte ty velké kauzy a ty menší necháváte stranou. Ale i tyto jsou důležité. Děkuji. Ano, ano, to jsou důležité kauzy, protože to jsou problémy, e, každodenní problémy lidí. A zde v Evropě my vytváříme model, který by mohl být inspirací i v jiných oblastech, protože my máme národní orgány hospodářské soutěže, úřady pro hospodářskou soutěž, které ale také aplikují evropské právo, ale na, na eh, vnitřním trhu, tedy na národním trhu. A moje předchůdkyně snažila se mapovat veškeré eh, kompetence národních orgánů, národních úřadů pro hospodářskou soutěž a bylo zjištěno, že někdy ty eh, národní úřady by měly být více nezávislé. A to je právě v tom našem návrhu, který eh, doufám, že formálně projde velice brzy. A členské státy, samozřejmě včetně Řecka, eh, potom to budou muset aplikovat, poněvadž nezávislost těchto úřadů hospodářské soutěže, to je je nutné, protože ne vždycky takový úřad říká dobré zprávy. Někdy si provede analýzu trhu a zjistí, že ten trh vypadá špatně. A nejenom, že zjistí specifické případy, ale dělá si šetření různých odvětví, jak je strukturováno, organizováno a jak eh, tam probíhá regulace. A já doufám, že účinky našeho návrhu, na kterém s vámi spolupracujeme, že to bude znamenat větší nezávislost, více zdrojů, lepší nástroje, pokud jde o prokazování těchto případů a potom vyšší sankce, aby to mělo odstrašovací účinek, aby podniky eh, se nepouštěli do takovéhoto chování, které nikomu neposlouží. A poslední číslo, které máme, je, že 85% rozhodnutí která byla přijata v souladu s evropskou legislativou, tak to jsou rozhodnutí přijímaná národními úřady. Třeba když jsem byla v Aténách nedávno, tak jsem měla to potěšení, že jsem se sešla s e, svými kolegy z Řecka a skutečně oni se maximálně snaží, a, aby posloužili evropským, aby posloužili řeckým Eh, spotřebitelům a to platí tedy eh, pro ostatní země. Je proto důležité, aby občané, spotřebitelé měli možnost se obracet na ten úřad, když zjistí, že něco nefunguje, že je tam problém. Třeba nějaký kartel ve stavebnictví nebo kartely eh, třeba v tom retailovém potravinářském sektoru my spolupracujeme s účastníky trhu a to dělají i národní orgány. Děkuji. Děkuji, Nila Gil. Děkuji, paní komisařko, děkuji, pane předsedo. Vítejte, dva body. Za prvé k Brexitu. Víte, že Evropská unie chce zajistit, že Spojené království eh, nebude mm, eh, nějak podkopávat tedy co dohodla 27. Ale v podstatě na druhé straně členské státy hodně mezi sebou e, třeba konkurují, třeba pokud je o finančnictví, je další odvětví. A tady je několik důvodů, proč finanční instituce třeba se stěhují z jednoho státu do druhého a já e, vím, že se hraje zásadní roli právě proto, aby zde ve finančním sektoru existovala soutěž, ale já jenom z pohledu hospodářské soutěže se chci zeptat, jak zajistíte, že zde budou stejné podmínky pro všechny. Nevadí vám, že mm, některá ta rozhodnutí o lokalizaci, že třeba eh, mm, jsou v pořádku? Jak jste si jistá, že členské státy nesnaží se nějak pokoutně nalákat eh, různé finanční instituce či podobně tím, že jim dávají zvláštní daňové eh, podmínky. A potom změna klimatu. Vy jste několikrát v minulosti argumentovala, plédovala pro udržitelnou ekonomiku. Ano, změna klimatu, to je aktuální především tento týden Nobelová cena za ekonomiku a zpráva OSN, takže potřebujeme Eh, se tomu věnovat více, vzhledem k velkým výzvám, které nás čekají i přes veškerou legislativu, kterou jsme přijali v minulých letech zde, tak nemyslíte si, že i evropská pravidla hospodářské soutěže by měla být využívána jako politický nástroj, abychom řešili některé ty nekalé praktiky, eh, které jsou v rozporu s eh, ochranou klimatu? Třeba daňové úniky. Víš, mm, třeba Panama Papers, Eh, a ta eh, daňová specifická rozhodnutí, tax rulings, tak až tehdy jste se začala tím zabývat, až tehdy si občané uvědomili vůbec, o co kráčí. A co tedy politika klimatu? Třeba bylo vytvořeno nařízení o ETS v e EU, a což znamená, že vlastně my tady v EU stanovujeme regulace obchodování a potom energetika. Eh, takže tady v energetice máme jenom několik dominantních firm, které dominují a to zvyšuje náklady na energie pořád. Takže i tím si myslím, že byste se měla zabývat. Děkuji. Samozřejmě, já souhlasím s tím, že když se to lokalizuje všechno, tak i přesto je třeba mít holistický náhled. A tady to jsem to hodně slýchávám, prostě ty daňové pobídky. Eh, ano, tady jde o to mít možnost najmout kvalifikované lidi, infrastrukturu a aby zde i eh, třeba v tom eh, řetězci daného odvětví, aby tam ty podniky mohly spolupracovat, aby si byly blízko. Takže to jsou různé důvody, proč někdo lokalizuje. A doposud jsme neviděli žádné příklady velice konkrétních daňových pobídek, úlev podobně, které by v nás vzbudily eh, dom, domněnku, že dochází k mm, státní pomoci de facto. A eh, samozřejmě zde existuje mezi státy konkurence, pokud jde o výši daně eh, z příjmu právnických osob, ale máme zde různé iniciativy v této oblasti hospodářské soutěže, ale my jsme jsme se mm, tedy mm, rozhodli jít cestou, že budeme respektovat rámec zakladající smlouvy a nedávno jsme přijali rozhodnutí, které se týká podpory Jaguáru, aby se mohl, aby mohl začít tedy vyrábět na Slovensku. To je velká investice. Více než miliarda. A 825 milionů, to je ta státní pomoc, která se jim poskytne tam. A naše analýza byla, jaká by byla alternativa pro ten podnik. A tady alternativa investovat by bylo investovat mimo EU, kdyby ta pobítka nebyla. A vlastně tady je to odůvodněné. Ano, protože tady nejde, nedojde k přesunu pracovních míst. Jde o novou investici, která vytvoří pracovní místa v EU na místo mimo EU. Takže někdy eh, je, jsou zde specifické okolnosti, kdy lze povolit takovou státní pomoc. Ale nic podobného jsme neviděli ve finančním sektoru. Tam ne. A teď změna klimatu. Ano, my hodně pracujeme na změně klimatu, poněvadž jde o to, že když E, my měníme způsob e, výroby a spotřeby energie, tak velice často vznikají situace, kdy ten energetický systém má velké slabiny. Najednou objeví se nové slabiny. Proto mm, je třeba mít backup, nějakou zálohu. A my, spar, my spolupracujeme s členskými státy, jak rozhodovat o těchto kapacitách, mechanismech, e, aby nedošlo k narušení zdravé soutěže a aby eh, tady jde o to samozřejmě, ale umožnit zároveň, aby se obnovitelné zdroje mohly dobře etablovat na trhu. A potom to tež platí pro aukce, které se týkají dotací, dotací na obnovitelné zdroje. A teď to vedlo k tomu, že dotace klesají v řadě případů. Třeba máte tu větrnou energii, kde jsou nulové dotace dokonce, když se staví tato infrastruktura. A takže to je velice důležitá věc jak jste řekla, ETS. Systém ETS je reformován a právě proto eh, budeme i revidovat eh, naše pravidla státní pomoci týkající se ETS, abychom eh, dali do souladu legislativu kterou přijímáme. A hm, velice brzy zahájíme připomínkové řízení, tedy veřejné konzultace tak, aby ta legislativa mohla mít účinek, jaký potřebuje. Ano, snažíme se, maximálně se snažíme, eh, aby pravidla hospodářské soutěže eh, pomáhala, tak aby se naše cíle plnily protože členské státy potřebují mít takové záložní systémy, když třeba eh, přechází na nové zdroje, ať je to větrná energie, solární či jiná či vodní. Děkuji, Markus Ferber. Ano, děkuji, paní komisařko. Omlouvám se, že jsem přišel později, ale měl jsem tam úředníky z finanční zprávy ze své mě, takže musím se, museli jsme hovořit o tom, co můžeme tedy dělat v té daňové oblasti, tak abychom mohli prezentovat pozitivně. Já bych se chtěl zeptat něco k ohledně digitálního světa. Říkáte, že vlastně máte určité eh, nástroje z daňového hlediska. Hovořila jste o tom případu Google, co se týká délky tohoto řízení. To vlastně mělo, mělo by se spíše stanovit určitý přijatelný časový plán, tak aby neměly malé podniky šance proti eh, Google, neměly tedy vůbec žádnou šanci, aby vůbec vznikly nebo se mohly nějak rozvíjet. Teď jsou zde ještě dva nové případy, které jsem dostal to má zase má to, co dělat tedy s například placením daní. Apple například mm, vydal čtou dělení, používá to NFC pouze tedy pro e, služby poskytující Apple. Jiní poskytovatele služeb tedy nemohou tuto službu využít, protože ne připouští Apple, aby využívali tyto platební e, služby pouze tedy připouští pouze pro své operační prostředí. Nechci tady připustit Amazon, takže nyní je velmi obtížné stanovit nějakou rovnovážnou situaci na trhu a doposud, než to všechno Přeskoumali jste to tedy? Možná, kdyby se to bylo přeskoumalo zavčas, tak by tyto monopoly se nemohly vůbec ustanovit. Jak tedy jednat rychleji, aby vlastně se připouštěly k těmto platebním službám jiné podniky, aby se vytvořily rovné eh, podmínky tedy pro všechny konkurenty v této oblasti? Děkuji. to je vlastně stejná otázka, kterou si klademe sami, jak urychlit ty věci. Vy jste hovořil o určitém přijatelném čase. Jsou tam určité limity, jak to můžeme urychlit, aby zase byla zachována ta symetrie v jiné oblasti, například nejdřív pět minut domů. Potom jsou určité eh, soudní systémy, které trvají týdny a měsíce, než tedy se proskoumá ten případ a než tedy potom soud rozhodne, zda je nebo není ten subjekt vinný. A tato asymetrie, která existuje, existuje, protože mm, vlastně nejsou zavázány těmi rozhodnutími daňovými, kdežto my ano, takže takže nicméně se dom... jsou věci, které můžeme udělat, abychom ty postupy urychlili. My jsme například provedli určitá hodnocení v polovině období, abychom řekli, zde je takový případ vhodný pro to, abychom byli dostatečně obezřetní protože samozřejmě ty problémy těch jednotlivých případů trvají dost dlouho, takže abychom používali určitá mez, prozatímní řešení v polovině období, kdam, kde je to možné, tak to děláme, ale nemyslím si, že je to dostatečné. A proto jsme požádali tyto poradce, aby tedy se tímto zabývali. Mezitím se snažíme také sami digitalizovat sebe, abych uvedla příklad když se například kopírují servery společností, máme 700 tisíc dokumentů, musíme je vlastně dát do složky, musíme je projít, bychom se tím mohli zabývat. A samozřejmě, když budeme mít vhodné digitalizované nástroje, abychom procházeli prostředí, tak to bude velice vhodné, protože budeme mít lepší přístup k těm složkám, abychom viděli ty důkazy a toto vlastně bude jednou provždy. Takže to jsou takové, taková ta digitalizace administrativních úkolů nám může ušetřit čas, protože bude snadnější přístup k těm složkám, k důkazům a potom to bude moci jít daleko rychleji, než když to bylo rozptýleně. Takže snažíme se také sami sebe digitalizovat tak abychom urychlili celé ty postupy. To ovšem nemění tu skutečnost, že se musíme dívat na naši vlastní legislativu a musíme se snažit opravdu zrychlit věci tam, kde najdeme možnost, že to tedy jde. To, o čem jste se zmínil, je něco, na co se díváme poměrně bedlivě. Pokud tady je ta možnost eh, znemožnění přístupu jiných poskytovatelů k těmto službám. Tam je, tak je zde otázka, zda je zde dominantní postavení společnosti nebo ne. Ano, tak je zde spousta věcí, které se zdají otravné pro uživatele, ale které jsou zákonné z hlediska zákona o hospodářské soutěže. Protože pokud nemáte tedy dominantní postavení na trhu, tak jsou věci, které se máte, jsou povolené pro menší společnosti, ale nebyly by povolené proto, kdyby ta společnost měla dominantní postavení. Takže sledujeme to blízko. Začali jsme také klást otázky ohledně Amazonu a tím, jak se využívají ta data, jestli je to vlastně způsob šíření vlastní podpory vlastního obchodu pro Amazon a znemožňování poskytování služeb ostatním poskytovatelům. Doufám, že vás tato odpověď uspokojila. Děkuji, Paul Tank. Děkuji, pane předsedo. Hovoří se zde tedy o dominantním postavení. Já se budu zabývat jiným případem, společnosti, které mají dvě sídla vlastně, jsou usazeny ve dvou místech, například nizozemská a anglická, britská. Tyto společnosti lobují za Samozřejmě potom jsou zde určité nevýhody, a to týkající se zdanění a oni se vlastně lobují za zrušení určité daně. To platí spíše pro britské akcionáře. Tyto ve skutečnosti jsou zde také specifické případy daňových rozhodnutí z roku 2005, kterými se zabývali odborníci na daňové právo, kteří uzavřeli, že pravděpodobně se spíše zruší využívání nizozemského práva. Šlo tam tedy o velké finanční částky, 700 milionů. A takže tyto společnosti vidíte tedy určité obavy, když mají ty společnosti dvě sídla a lobují tedy za ta daňová rozhodnutí, za určité specifické zacházení. Zabýváte se tedy tímto konkrétním případem z roku 2005, kterými se zabývali, kde rozhodli daňoví experti. Ano, my jsme si toho vědomi. Vy jste sám už o tom hovořil dříve. Bylo to o tom hodně v médiích také, která tomu věnovala pozornost. My vlastně sledujeme ty informace a pokud máte nějak více informací, tak samozřejmě budeme rádi, když se o ně s vámi podělíme. To znamená, že se tedy zabýváte tímto případem. Ano, my už, už jsme se tím zabývali. Hovořili jsme o tom případu už předtím a samozřejmě také sledujeme to, co prochází médií. Nemáme ještě závěr, ale díváme se na ty jednotlivé otázky. Zda je zde tedy potenciální pro nás. Děkuji. Werner Langen. Ano, děkuji. Paní komisařko, já bych měl dvě otázky. První navazuje na to, co již se zeptala paní Beres. Hospodářská soutěž v daňové oblasti. Vy jste popsala ten případ Apple v Irsku. Tam na konci září měly proběhnout ty platby. Otázka je tomu tak, respektive jak to probíhá a je zde už konečné soudní rozhodnutí v tomto případě, které se provádí. Diskutovali jsme o tom, o případu Madeiry ve srovnání s tím, co se děje na Maltě přístupových smlouvách je uvedeno, že zahraniční firmy budou platit 5 domácí 30 Já to považuji celkem za rozumné, tady tento prozatímní eh, to no, mezi období. Vytváří se zde dochází zde k určitému horšímu zacházení, tedy s, s vnitřními firmami budete něco proti tomu dělat. A třetí otázka jsou licence v Nizozemsku, kde je více než nekalá hospodářská soutěž u těchto případů patentů a licencí eh, firmy, které mají v Nizozemsku své sídlo. Co jakožto úřady hospodářské soutěže můžou, můžou v tomto udělat? Protože jediná instance, která vůbec má nějaké nějaký eh, pravomoc právní v tomto postupovat a já obdivuji tedy vaši práci v, tomto, v této oblasti. Nicméně je zde určitý případ praní eh, špinavých peněz ve vaší zemi s tou bankou Danske Bank jak se tedy bude postupovat. A další věc, o které jsem chtěl hovořit, je otázka eh, smluv mezi Eh, spojením několika automobilových eh, společností, které vytvářejí skupinu. V červenci jste mi odpověděla, že v oblasti nákladních automobilů tam došlo, k, se prosko, přeskoumávají určité případy kartelových dohod, byly tam zapojeny dva německé podniky, Volkswagen kde vlastně byly určité podmínky nekalé konkurence. Potom tam došlo eh, k novému případu eh, v případě BMW. Co tedy eh, v této oblasti podnikáte? Uh, yes, uh, the information... Ano, ta informace o Apple, ta tam, že o tom zaplacení daní, to je správné, zaplatili ty nezaplacené daně plus úroky 14,2 miliard eur tedy byla ta částka. Je to teď na speciálním účtu v určitém fondu, takže nám to, umož- to umožnilo zastavit soudní řízení, protože jsme tam zahájili. Nyní zahájili tedy soudní řízení, nyní však ta platba celá proběhla, takže tato otázka vlastně je vyřešena. Co se týká Madeiry, prověřujeme, zda jsou na Madejše, zda je tam specifický režim, který byl použit nebo ne pro správné účely, protože Madeira má jiný režim tedy než kontinentální Evropa a proto má určitý specifický režim, který by měl být použit pro vytváření pracovních míst a podporu hospodářské činnosti. Pokud tomu tak není, tak to je věc, kterou se musíme zabývat, čili teď to prověřujeme a budeme se snažit ukončit to, co nejdříve. A potom ta otázka ohledně Malty, můžete ji zopakovat? Malta má nerovné zdanění pro zahraniční a domácí podniky které vlastně bylo bráno jako trvalé řešení, ale pro, podle nás je to spíše prozatímní řešení, které by mělo být ukončeno do deseti let. No, máme specifická ustanovení o stávají, ohledně stávajících pomocí, pokud tam jsou když někdo přistoupí do Evropské unie, tak jsou specifická opatři, uh, ustanovení pro ty stávající pomoci. My to sledujeme, projednáváme to vypršení tohoto článku, ale myslím si, že nemám tedy, nemohu přesně odpovědět na vaši otázku ohledně Malty, ale zjistím si to. Co se týká otázky Nizozemska a zda například ty patenty jsou zdaňovány nebo ty příjmy vytvářené díky tomto. to vlastně probíhá jednání v rámci OECD ta dohoda, dohoda měla vlastně podporovat výzkum a vývoj. A tam vlastně patenty, licence do tohoto patří. To tedy bylo, pokud v té zemi investujete do výzkumu a vývoje a patent patří do oblasti výzkumu a vývoje, tak jsou tam specifická ustanovení pro příjmy, které pocházejí z tohoto patentu. Pokud tomu tak není, pokud vlastně ten patent pochází odinut a vlastně potom generujete příjmy z tohoto patentu, které nejsou zdaněny, tak se musíme zabývat. Ale toto je spíše otázka pro Píra Moskoviciho. A pravdě měla byste vytvořit legislativa pro tuto změnu. V OECD pracují právě na tom, Znamená to, pokud se tedy podporuje výzkum a vývoj evropské investice do výzkumu a vývoje, a patenty tedy pochází z této oblasti, tak tam je to osvobozeno. Pokud se týká těch automobilových kartelů, my jsme zatím nemáme potvrzené naše podezření, ale zabýváme se tímto případem velmi důkladně pokud tedy spolupracují výrobci automobilů například na bezpečnostních opatřeních, přes toho těžíme my jako spotřebitelé obecně vlastně a myslím si, že v budoucnosti automobilky budou spolupracovat například v, v oblasti používání baterií, jak lépe je recyklovat. Takže zde vlastně říkáme, tady spolupráce je naprosto v pořádku. Ale oblast působnosti těch kartelů máme určité obavy, že vznikl kartel který se zabývá využíváním nejlepších technologií pro čisté ovzduší. Ale je zde určité propojení možné mezi těmi emisními skandály a tím kartelem, který prošetřujeme teď skupina mých kolegů se ještě zabývá těmi emisními eh, skandály, kde Juko Katajnen tedy vede tuto skupinu. Děkuji. Ne, nezlobte se, už nemáme čas. Wernere, sedm minut. No, jenom taková stručná otázečka k tomu nařízení, které běží do roku 2023 eh, tedy ten vztah mezi e, automobilkami a jejich středně velkými prodejci. Protože e, tam to, to je udělováno na základě nařízení, které se ale nedodržuje ze strany Volkswagenu. No, to, to budeme muset probrat potom. Ale ano, to je taková vedlejší věc porovnání s tím kartelem, o kterém jsem teď mluvil. ano? Dobře, dobře, tak tady je. Máte tam kumulovaný bonus, takže si příště nestěžujte, až budete mluvit kratší. Langeho bonus. Ramon má slovo. Yes. Okay. No, you were on the Aha, tak ne, vy jste byl na seznamu, ale nechcete. Fajn. Takže, ehm, catch the eye někdo? Ne. Tak to můžeme uzavřít. Přesně včas tím pádem. Uzavíráme tady tento excelentní strukturovaný dialog s Margaret Vestager. Děkujeme mnohokrát. Těšíme se na pokračování v tomto dialogu. Je to celá řada věcí, které Eh, budou potřebovat i takový nějaký follow-up, takže budeme jistě v excelentní spolupráci pokračovat na mnoha jiných úrovních a samozřejmě vám přejeme mnoho štěstí do budoucna. So dear colleagues, uh, let's start with last... Uh, tak, kolegové, začneme poslední bod před obědem. Bod 17. Náklady na přeshraniční platby v Unii a poplatky za směnu měny. Je to legislativní návrh, máme 104 pozměňovacích návrhů. Máme návrh zprávy a já dávám slovo paní zpravodajce na čtyři minuty, pak tři minuty na stínové zpravodaje a catch the eye. Celkem eh, máme 30 minut na diskusi, takže Eva Majdal, zpravodajka EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za spoždění. Letěla jsem z občanského dialogu. Kolegové, chci srdečně poděkovat všem stínovým zpravodajům, a kolegům z Ekonu za konstruktivní návrhy, které předložili v rámci pozměňovacích návrhů. Máme možnost eh, připravit legislativu, která nejen eh, naše, nejen zblíží naše země, naše občany, ale také dokonce vyřeší každodenní problémy pro celou řadu z nich, kteří převádějí peníze přes hranice máme možnost ukázat, že ti, kteří pochybují, spochybňují evropský projekt a integraci v něm, neizolaci, že ten projekt opravdu zlepšuje situaci našich občanů. Jak jsem slíbila při projednávání návrhu zprávy, eh, těším se na spolupráci, aby přišly výsledky co nejrychleji a aby je pocítili naši občané. S velkým potěšením kvituji ambiciozní návrhy od většiny frakcí, co se týká rozsahu, tedy působnosti přeshraničních plateb. My v Evropském parlamentu bychom měli vlastně to rozdělování našich občanů eh, omezit na dvě kategorie Měli bychom se snažit ho pak posledze ukončovat. Unie je e, založena na jednotném trhu, je na svůj jednotný trh hrdá, tím pádem posílání peněz z jedné země do druhé musí být e, spoplatněno stejně bez ohledu na to, zda to je v eurech nebo v měně dané země. Platby SEPA jsou k dispozici všem poskytovatelům převodních služeb v EU, dokáží tím pádem snadno rychle zpracovávat platby v eurech. Argument, že nemáme jednotný vypořádací systém pro zbylé měny v EU, to není už přesvědčivý argument, zejména v éře digitálních technologií, které se extrémně rychle vyvíjejí. My jsme tu od toho, abychom e, stimulovali tento sektor, aby vyvíjel nové služby ku prospěchu naší ekonomiky. A samozřejmě PSP a centrální banky musí, být, musí mít dost času na to, aby vypracovali technologická řešení v této oblasti. Chceme-li regulovat a snižovat určité poplatky, musíme být bdělí. Aby k tomu totiž nedocházelo na úkor zvýšení poplatků pro nějaké jiné služby. A proto Musíme zajistit plnou transparentnost, komparabilitu veškerých převodů měn eh, v EU nejenom u bankomatů, ale i při převodu prostředků. Proto eh, jsou pozměňovací návrhy paní Hübner a pana Ludvíksona o 108 a 109 velice užitečné, protože stanovují požadavky na eh, převody měn na směné kurzy a zajišťují tak právní jistotu a snadší splnitelnost předpisů. Eh, samozřejmě nikdo si sebou nebere kalkulačku nebo smlouvu eh, s bankou, když je na dovolené nebo když si vybírá peníze z bankomatu. Eh, spotřebitelé by měli mít k dispozici představu o kompletních nákladech, ať už na výběr hotovosti nebo na směnu peněz jedné měny za jinou. Musí dostat další možnosti, ty musí být prezentovány jasným a nematoucím způsobem. Jsem velice ráda, že tuto vizi sdílíme s celou řadou kolegů, pan Karas, Niedermayer, Ježek, Uzok. Jeden argument, který slýchám od svazu spotřebitelů, a pan Ludvíkson to velice hezky podchytil ve svém pozměňovacím návrhu 109, je eh, použití nástroje opt-in, opt-out pro ty alternativní směné procesy. Já si myslím, že bychom měli spotřebitele stimulovat, aby se včas informovali o možnostech těchto systémů a aby pak využívali ten systém alternativní, pakliže si to přejí. E, úkol stanovit takováto transparentnosti cvičení, to je obrovská odpovědnost a proto jsem otevřená další diskusi s vámi se všemi, na téma, jak těch ambiciozních cílů, které jsme si vytečili, dosáhneme. Děkuji. Děkujeme vám. Teď má slovo náš stínový zpravodaj za SAD, pan Ludvíkson. Máte tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych začal tím, že poděkuji Evě Majdel za skvělou spolupráci Těším se na konstruktivní diskusy na nadcházející schůzce stínových zpravodajů. V mých pozměňovacích návrzích se soustředím hlavně na to, aby ta směrnice pokrývala všechny členské státy a aby se prezentovala nejlevnější alternativa, a to velice jasně všem spotřebitelům, kteří si pak vybírají mezi různými poskytovateli služeb směny. Je potřeba eh, nezapomínat na to, co tento parlament odsouhlasil, když jsme řešili akční plán komise v oblasti finančních služeb. Vyzvali jsme komisi, aby představila návrh, který by redukoval náklady na přeshraniční platby v různých měnách. A my chceme redukovat náklady na přeshraniční platby ve všech měnách. To tehdy parlament přímo uvedl. Nevím, jak to komise bude dělat, ale myslím si, že zástupci občanů Evropy by měli zajistit, že se ty náklady budou sližovat pro všechny občany v Evropě bez ohledu na to, z které země jsme, bez ohledu na to, kde žijeme, bez ohledu na to, jakou měnu používáme, zda euro nebo ne. Lidé, kteří používají platební služby, často nevědí, že platba ve své domácí měně je téměř vždy dražší. Tedy když platíte kartou v zahraničí, velice rychle se musíte rozhodnout, jakou měnou budete chtít platit. A dnes je v podstatě nemožné učinit v tu chvíli informované rozhodnutí. Protože i když třeba vidíte ten směný kurz pro všechny ty měny, tak není možné se rozhodnout, v tu danou chvíli, protože se musíte rozhodnout hrozně rychle. A proto jsem předložil celou řadu pozměňovacích návrhů, které spotřebitelům umožní skutečně si porovnat eh, platby v jednotlivých měnách. Poskytovatelé služeb by měli eh, spotřebitele, uživatele informovat o dopadech takové nebo takové volby konkrétní měny, aby ti to mohli provádět platby. Nechci samozřejmě žádné takové dynamické směné kurzy blokovat, ale zákazníci by neměli být nuceni automaticky se po každé eh, rozhodovat. Pokud se rozhodnou používat dynamickou konverzi, tak by poskytovatel služby měl zákazníky informovat o tom, jaké dopady jejich volba bude mít spotřebitelé by měli mít možnost vidět ty finální, ty kompletní náklady ve své vlastní měně. Tato nová pravidla o transparentnosti by měla vstoupit v platnost do 12 měsíců po implementaci. Pakliže se spotřebitelé rozhodnou použít jinou měnu, pak by poskytovatelé služeb měli používat eh, jak si pro, pro určení té, těch konečných nákladů tu částku, která byla skutečně také zaplacena. A to se musí týkat také přeshraničních transferů. To všechno najdete v mých pozměňovacích návrzích. Nová pravidla by měla vstoupit v platnost eh, do 6 měsíců po vstoupení tohoto nařízení v platnost, protože technická, technické úpravy budou snáze implementovatelné u eh, online transakcí než eh, u hotovosti, která se fyzicky od někud vybírá. Těším se na konstruktivní debatu, děkuji vám za pozornost, jsem si jist, že najdeme společné řešení. Děkuji vám, ECR, pan Uzog. Děkuji vám mnohokrát. Pane předsedo, paní zpravodajko, milí kolegové, Děkuji vám za návrh kompromisních pozměňovacích návrhů. Měl bych jednu důležitou otázku, která se týká obsahu jako takového. U kompromisu A paní zpravodajka měla jasné signály od ECR socialistů a také od velké části vlastní frakce, že náš záměr je rozšířit tu působnost eliminace poplatků přeshraničních převodů a to včetně všech měn EU, nejen eura. Abychom se přidrželi principům vzájemnosti a e, volné soutěže v sektoru plateb napříč EU a také, abychom zajistili, že všechny měny budou mít stejné zacházení. Vy jste v tomto naše stanovisko nezohlednila, Eh, to, co teď navrhujete, je vlastně v přímém protikladu vůči tomu, co jsme navrhovali původně. V kompromisu A eh, čteme banky mimo, eh, čteme to, že de facto banky mimo eurozónu by musely uplatňovat své vlastní poplatky na přeshraniční poplatky pro všechny měny kromě eura. Ale banky v eurozóně pak nebudou k tomuto nuceny. Pokud půjde tedy o nabízení Eh, stejných poplatků na přeshraniční převody v měnách jiných než je euro. Takže sečteno a podtrženo, podíváme-li se na dopady tohoto opatření na sektor plateb a zákazníky, eh, my si myslíme, že původní text Evropské komise byl daleko lepší než to, co vidíme v těch takzvaných kompromisech. Rádi bychom vás proto vyzvali, abyste byla solidární i vůči těmto platbám. Solidaritu, nebo aspoň rovnost eh, pro země v eurozóně a mimo ní. Nechceme akceptovat eh, fakt, že imič měn jiných než euro je takový, že se s nimi zachází v podstatě jako směnami, směnami druhé nebo ještě horší kategorie, abych to řekl úplně eh, jednoduše. Další otázka jsou transakční náklady. To je v podstatě rozdíl mezi směným kurzem a e, mezi kurzem Evropské centrální banky. Pokud e, chceme řešení, které bude transparentní, komparabilní co do nákladů, měli bychom v zásadě mít možnost porovnávat tyto dvě sazby s doložkou, že v případě standardních bankovních převodů se e, směný kurz odhaduje, že není definitivní. Na závěr bych vám rád připomněl, že Evropská unie je zatím stále složena ze států, které zatím nepřijali euro a e, pro ně tím pádem ECB nebude primární bankou. Proč se má používat referenční sazba této banky a ne referenční sazby národních bank? To je má otázka. Myslím si, že věci zbytečně komplikujeme, zejména komplikujeme věci, které jsou ze své podstaty snad, jednoduché. To znamená zobrazení směného kurzu a fixní poplatky. To by stačilo a pak případně porovnání jednotlivých druhů převodu. Je potřeba také dovysvětlit eh, tu mysteriózní účinnou směnou sazbu. To je v podstatě pro všechny dodavatele, kteří nabízejí odložené platby. Pak bych měl ještě několik komentářů, které se týkají dalších aspektů tohoto konkrétního dokumentu, ale říkám si, že vám to možná předložíme písemně, abychom zajistili, že se o tom také bude mluvit. Děkuji vám. Z Alde tady asi nikoho nemáme, nepletuli se, nepletu. Takže další dostane slovo za zelené pan Raimon. Taky ne. Aha. Pan Věgaš z GUE. A ne, pozor, pozor, pozor, pozor. Vy si vezmete slovo. Tak, prosím. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. K pozměňovacím návrhům. V zásadě, abych to schrnul, my podporujeme všechny pozměňovací návrhy, které zajišťují vyšší míru ochrany spotřebitele. Ty pozměňovací návrhy předložila celá řada kolegů, zejména podporujeme nejen harmonizaci těch poplatků na přeshraniční platby, ale také ty poplatky v měnách jiných než je euro, jak se navrhuje v návrzích 69 a 71 z, eh, od kolegy Ludvíksona. Stejně tak souhlasíme s návrhy 34, 36, 37, také od pana Ludvigsona. Tam jde o plnou transparentnost a porovnatelnost cen různých směných služeb ještě před tou transakcí. Nemá smysl se to dozvědět po té transakci. Eh, musíte znát rozdíly v platba, rozdíly v ceně jednotlivých služeb a to ještě předtím, než si nějakou vyberete, jinak to přece nic neřeší. Takže bez ohledu na to, že souhlasíme s celou řadou pozměňovacích návrhů, které předložil pan Úzok, nesouhlasíme se 176, kde se v podstatě předpokládá, že v tomto tématu se zajistí pouze jaksi exponovaná transparentnost. A líbí se nám také představa, že bychom uživatelům plateb eh, umožnili zablokovat eh, možnost alternativních směných služeb, opět jak navrhuje pan Ludvíkson v návrzích 99 a 100. A velice podobně rádi bychom sem začlenili převody, eh, rádi bychom převody začlenili do těch požadavků na transparentnost při směných eh, operacích, jak navrhuje třeba Nanuta Hübner, anebo ten eh, věhlasný Ole Ludvíkson ještě jedno. Nesouhlasíme v tom, že eh, od mnoha kolegů vidíme a zdá se, že to je založeno na jakýchsi vstupech od EBA, alespoň na úrovni zaměstnanců, že by se vyloučila možnost nějakého zastropení cen pro nějaké převodové období. Takže to navrhované RTS, co nakonec zmizelo eh, z podnětu mnohých kolegů, by vylučovalo možnost takovéhoto zastropení cen. Takže bychom měli nefunkční trh, kde jsou spotřebitelé podváděni a okrádáni a studie to jasně ukazují. A komise navrhuje cenové zastropení. Alespoň dokud nebudou všude implementována ta transparentnostní opatření, tak se s tím okrádáním neskončí. Pak už snad ano. Řekl bych, že pro to přechodné období by rozhodně dávalo smysl ten strop v ceně mít. Je nešťastné, že i kolegové, kteří eh, jinak jsou pro silná opatření, v, v této chvíli padají do jakési právnické pasti, protože eh, je to opět takové to, takový ten až skoro náboženský konflikt, zdá nebo ne, EBA může přijímat takováto rozhodnutí. Já bych řekl, že z politického hlediska tady žádný problém není. Pokud bychom v tomto nařízení vytvořili právní základ, pak samozřejmě EBA může vydat nařízení o zastropení těchto poplatků a my musíme stát bok po boku s našimi spotřebiteli, jelikož studie jasně ukazují, že spotřebitelé nakonec vždy zaplatí víc, pokud použijí příslušné alternativní opatření v porovnání s tím, co banka běžně nabízí. S tímto okrádáním je potřeba skoncovat. A tím pádem v rámci kolečka stínových zpravodajů, a já o tom budu hovořit i s paní zpravodajkou, bych přivítal, kdybychom ten návrh RTS mohli zachovat tak, jak to navrhla komise, v zájmu evropských spotřebitelů. Děkuji. Děkujeme, Svene. Takže teď Gue, pan Věgaš. No, děkuji. Budu mluvit portugalsky jako obvykle. Mám jen dvě poznámky. Rád bych řekl, že v hospodářství je to obvykle tak, že ta rovnováha souvisí jaksi s hraničními náklady. E, to je pravidlo e, ekonomiky. Takže e, poplatky za převody by měly být nulové, nebo limitně by se měly blížit nule. Účetně se to takto započítává. Pokud by to nefungovalo, tak, tam ne, tak ta, to znamená, že nemáme tržní hospodářství, které je založeno na hospodářské soutěži. Zejména v Portugalsku kontrolují finanční sektor dvě, tři velké banky, ty manipulují celou naší zemí a Právě tyto poplatky za převody u nás explodovaly, takže jde to úplně opačným směrem, než co stojí v tom našem návrhu. Takže z hlediska potřebitelů v Portugalsku tento návrh pro nás nepředstavuje řešení. A tím pádem bych rád, abychom zde měli nějakou horní hranici těch poplatků, aby ta tendence bank eh, měla nějakého jaksi odpůrce. V důsledku krize došlo k, ke kolapsu určitých sektorů, měli jsme negativní úrokovou sazbu a tak dále. To je všechno velký problém pro banky a banky se pak prostřednictvím poplatků snaží vyrovnat si svůj hospodářský výsledek. A nejvíc to je vidět právě na nákladech za převody. Je to v podstatě 1,5% bodu každé transakce. Je to naprosto nepřijatelné. Ty banky mají eh, excelentní technologie, mají zaměstnance, tisíce z nich propouštěli. Je naprosto nepochopitelné, proč ty poplatky by neměly mít žádný strop? Je to konec konců vidět eh, také na principech eh, hospodářství založeného na hospodářské soutěži. Pak eh, tady máme také určité obavy o výběr hotovosti u bankomatu. Máme spoustu stížností spotřebitelů, kteří vlastně vůbec nic nevědí o těch směných kurzech, přitom by to vědět měli. A pak je tady otázka transparentnosti při výběru v cizí měně. To je velice složitá otázka. My jsme poměrně skeptičtí, ptáme se, jak bychom co nejrychleji mohli spotřebitelům dát možnost vybrat si mezi jednotlivými možnostmi. Takže Tady máme ještě určité výhrady, ale eh, jinak eh, tady vlastně není žádné tajemství. Spotřebitel chce zkrátka platit co nejméně, chce mít co nejnižší náklady na poplatky a z našeho úhlu pohledu by bylo nejlepší, kdyby ty poplatky skoncovaly úplně. Děkuji. Tak Catch the Eye, zdá se, že se nikdo nehlásí. Eh, když dovolíte, já bych se přihlásil, stručně bych to okomentoval. Hovoříme tady o cenové kontrole. A cenová kontrola nikdy není zadarmo. Takže musíme zvážit, zda máme dost dobré důvody, abychom ji používali. Pan Věgaš zmínil velice správně, že to potřeba aplikovat v případech, kde nefunguje trh, kde oligopol zneužívá svou tržní sílu. Ale v případech, kde to je opodstatnitelné, že nějaký poplatek je, tak ty náklady můžeme socializovat a transferujeme je tím na někoho jiného. Takže to je delikátní diskuse, o které budeme muset, kterou budeme muset vést. A jsem si jist, že stínoví zpravodajové to zvládnou. Chce Eva říct něco na závěr? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, milí kolegové, ještě jednou. Jak víte, harmonogram je velice napjatý a proto jsme již rozeslali určité kompromisní návrhy. Datum pro další schůzku nový zpravodajů zatím nemáme, ale velice brzy vám ho sdělíme. Ráda bych eh, reagovala na některé ty poznámky, které tady zazněly. Nebudu zde hovořit, nebudu zde rozebírat ten kompromisní návrh. Ehm, ráda bych se vyjádřila ke kolegovi z ECR. A tedy eh, v první řadě musím vyjasnit, že ten text kompromisu A je daleko blíže tomu, co navrhovala SAD a ECR eh, v porovnání s návrhem komise. Já tam navrhuji harmonizovat poplatky nejen pro přeshraniční platby v eurech, ale také pro platby v národních, eh, národních měnách. Například pokud převádíte polský zloty z Varšavy do Bruselu, mělo by to stát stejně jako převádění eur z Varšavy do Bruselu. A podobně, mělo by to stát stejně jako když převádíte zloty z Varšavy do Varšavy. Jediná přeshraniční platba, kterou do toho kompromisu nezahrnujeme, je, když například provádíte převod zlotého ze Sofie do Bruselu což se stává málo kdy. Většinou eh, se to týká velmi, velmi malého procentního podílu všech přeshraničních plateb napříč EU. Je to něco, eh, co je i pro banky a v rámci clearingu dosti nákladné. A proto bychom chtěli, aby Evropská komise nejprve analyzovala, kolik by to stálo, a poté s největší radostí se tímto malinkatým segmentem všech přeshraničních plateb můžeme také zabývat. Co se týká eh, směných kurzů eh, a transparentnosti, já si myslím, že ta otázka je spíše technická, takže bych ráda, eh, protože už jsme rozeslali určité texty na písemnou zpětnou vazbu, abychom zajistili, že mm, své myšlenky vyjadřujeme adekvátně, aby to bylo co nejjasnější. Takže to budeme muset ještě probrat, neboť čas nás tlačí. A nakonec eh, RTS, jak to zmínil pan Gigold, zde si myslím, že delegování mandátu pro EBA, aby vyvíjela RTS jaksi pro jaksi zarámování těch praktik v této oblasti, je dosti zbytečné regulační opatření, které už je nad rámec původního cíle tohoto nařízení. Myslím si, že jediná frakce, která eh, vlastně eh, chtěla ten text akceptovat, byli zelení i v rámci diskusí s komisí za posledních pár týdnů, i od nich zaznělo, že vlastně se tohoto chtějí vzdát a většina, pokud ne všichni e, aktéři z těch konkrétních sektorů, pokud měli něco společného, tak právě toto je to, co měli společného. Ale samozřejmě můžeme to klidně dále probrat Jenom říkám, že je velká podpora, aby tato část byla škrtnuta. To je v tuto chvíli vše a těším se na velice konkrétní diskusy. Děkujeme, takže harmonogram projednání pozměňovacích návrhů 9. takže vlastně dneska. Hlasování v Ekonu 5.11. a plenárka snad také v listopadu. Tím bych rád ukončil naše dopolední zasedání. Pokračovat budeme ve 14 30 eh, proběhne debata s národními parlamenty. A bude jiný zasedací pořádek, prosím pěkně. Přeji dobrou chuť, uvidíme se odpoledne.